All right, um... Zatím tu nemáme ještě všechny poslance Evropského parlamentu, kteří se vyjádří, ale začneme, protože zástupci národních parlamentů umíme dostat dostatek času. Takže nejdříve dáme možnost řečníkům, kteří jsou přítomni a trošku se to liší od našich očekávání. Zatím jsme přišli o Silví, která tu byla a která tu již není. Silví, prosím, přijďte k nám nahoru. Za to se paní předsedkyně omlouvá. Takže vás všechny vítám bude tu pan Gualtieri i pan Brock, což jsou vyjednávači parlamentu v jednáních o smlouvě o stabilitě a fiskálním vyrovnání v eurozóně. V roce 2011 došlo k dohodě o přísnější rozpočtové disciplíně. Je to nová smlouva uzavřená mezi 17 zeměmi eurozóny, ke které se mohou připojit i země, které nejsou v eurozóně. A sankce v rámci tohoto fiskálního kompaktu se vztahují na, automaticky na všechny země, které přesáhnou deficit 3 a je třeba, aby to schválila kolikakoná většina v radě. Kromě toho strukturální deficit by neměl překročit 0,5 nominálního HDP a země, které mají zakotvit takzvané zlaté pravidlo rozpočtové vyrovnanosti do svých vnitrostátních ústav a dlouhodobý závazek směřovat k hlubší fiskální integraci s podrobnějšími plány, které by měly být předloženy Evropské radě předsedou Hermanem van Rompuyem při březnovém zasedání této rady. Takže nyní přistoupíme k výměně názoru. A nejdříve vystoupí pan Roberto Gualtieri s stručným úvodem. Zřejmě ze včerejška máte ještě některé otázky a potom se vrátíme ke zpravodajům Evropského parlamentu úplně na závěr. A pokud něco ještě zůstane k zodpovězení, tak se o to pokusím sama na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. jsem velmi rád, že zde mohu hovořit o fiskálním paktu se zástupci národních parlamentů. Je to důležitá příležitost. A vy vlastně zastupujete smluvní strany, které budou ratifikovat tento, tuto novou evropskou smlouvu. My jsme se zúčastnili jako pozorovatelé vyjednávání, které umožnilo formulovat text, který bude podepsán na příštím Evropském samitu. Naše, náš přístup je ve znamení kritičnosti a nasazení. Proč? Protože mezivládní smlouva pro nás nebyla optimálním eh, řešením. A přísně za to správně hlediska to nebylo ani nezbytné. pokud jde o veškeré hypotézy týkající se reformy protokolu číslo 12 a dalších opatření, která vyžadují jednomyslnost, tak volba mezivládní smlouvy se ukázala jako nezbytná. A bylo nezbytné také provést reformu dalších smluv, protože pakt stability v posledních letech se ukázal, jako příliš slabý právní dokument. Je to předpoklad, o kterém můžeme ještě diskutovat. Reforma paktu stability a schválení šesti balíčku, sixpacku, je věc poměrně nedávná. A tato reforma značně posílila pravomoci vyplývající z paktu stability. A můžeme si klást otázku, zda by Sixpack, šesti balíček neumožnil vyřešit problémy, které jsme zaznamenávali v minulosti, nedodržování příslušných požadavků. Tedy tato kritika mezivládní smlouvy a nutnosti se vrátit k otázkám, kde bylo ukončeno evropské legislativní řízení je vysvětlením naší posílené kritiky. Ta je o to silnější, že myšlenka rozpočtové odpovědnosti je nezbytnou, ale nikoli dostačující podmínkou. Je třeba se také zabývat druhou částí otázky, tedy solidaritou, růstem. A náš kritický přístup je přístupem, který je současně angažovaný po boku evropských institucí a některých vlád jsme se snažili text smlouvy vylepšit a zejména že jsme chtěli zamezit riziku, který byl v prvním návrhu, kdy tato smlouva by tak či onak definovala vlastně paralelní ekonomickou zprávu vedle komunitární metody, která by byla rigidnější a která by současně byla méně efektivní. Takže se podívejme na výsledek jednání závěrečné znění smlouvy. Určitě nezmizely všechny problémy, ale obecně vzato bych řekl, že závěrečné znění nepředstavuje potenciální rizika a je poměrně konzistentní. Doplňuje legislativu, která v Evropě existuje a doplňuje i to, co činí další instituce. Já to říkám, protože o tom budeme určitě ještě mluvit. Můžeme říci, že ten text představuje závazky, které jsou zákonné. Tady se státy zavazují, že budou dodržovat veškeré právní normy Unie. A výklad náleží institucím, což je jejich úkol podle smlouvy. A je to úkol, který vlastně instituce již plní. Tento úkol jim není svěřen smlouvou. A státy mají další povinnosti, které plynou z jejich vlastní legislativy. Na počátku ty úkoly byly rozděleny jinak. Instituce žádnou úlohu neměly a nebylo zcela jasné, kdo zajistí monitoring realizace smlouvy. A víte, že jádrem smlouvy je článek 3. Je to článek, který zavazuje členské státy, aby vytvořili ve vlastní ústavě, pokud možno, což je zásadní změna. Protože ta, je, to, je to možnost, která je dána, není to povinnost, ale ta možnost je tedy upřednostněna. Právně vzato taková taková možnost vlastně neexistuje. Každý parlament o tom rozhodne, zda to udělá nebo ne. Tedy ta možnost zapsat do ústavy povinnost dodržovat rovnováhu v rozpočtu a oproti původnímu návrhu hovoříme o strukturální rovnováze a nikoli účetní vyváženosti. A z hlediska eh, ročního deficitu, podobně jako v závěrech summitu z 9. prosince a v původním návrhu textu, je řeč o střednědobých výhledech, střednědobé fiskální plány. A to je odkaz, který nalezneme i v evropské legislativě. To je cíl, který je stanoven komisí. A je to již úkol, který vlastně komise plní. Není to nic nového. Další rozdíl. Rozpětí 0,5%, což je maximální míra deficitu. V evropské legislativě je 1%. Ten rozdíl je menší, než se zdá, ze dvou důvodů. Ve skutečnosti 0,5% se vztahují na ty země, které mají celkový deficit nižší než 60 a podle Sixpacku tyto země mají dále snižovat svou zadluženost. Tedy ten deficit bude nižší než 1%. A ve Slombě to bylo uvedeno, aby u zemí, kde zadlužení je nižší než 60%, tak tam platí 1%, opravil se řečník. Takže doplněním jednoho úvodního ustanovení vyzýváme a prohlašujeme, že podpoříme návrhy komise, abychom přešli do komunitár, v komunitárním textu k 0,5%. A to by odpovídalo i parametrům článku 3 a evropské legislativě. Což možná vyvolá problémy v oblasti výkladu. Jsou závazné údaje, které jsou ve smlouvě, anebo je to pohyblivý cíl? Hovoříme o strukturálním deficitu, jak je definován v legislativě. A závěrem tedy chci říct si další věc, o které bychom také měli jednat. Chci zdůraznit souvislost s úvodním ustanovením, které se týká Evropského stabilizačního mechanismu, kde je vlastně opět dvojí rozpětí. Pokud tyto údaje nebudou respektovány, nebudou příslušné státy dostávat prostředky z Evropského stabilizačního mechanismu. A to do roka po uplatnění reformy. Aby mohl začít fungovat eh, opravný mechanismus. A vlastně tyto dva údaje představují strop a budou se brát v úvahu, když se také začnou řešit lhuty pro ratifikaci. Pokud jde o vztah s národními parlamenty, ty vztahy jsou v článku 13 vyjasněny u mechanismu, který se týká Evropského soudního dvora. Máme, chceme také doplnit dohodu, kterou schválí příští Evropská rada. Ale samozřejmě k tomu se ještě můžeme vrátit při otázkách a odpovědích. Robert. Děkuji Robertovi. Mělo to být pět minut, ale asi není možné toto téma zvládnout za pět minut a nyní předáme slovo Elmaru Brokovi, který je dalším ze zástupců. Elmar, má, máš slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Dovolte mi, abych učinil pár doplňujících poznámek. Jedno z nedorozumění, které se občas objevují ve veřejných diskuzí, spočívá v tom, že vynálezci této smlouvy si eh, dělají nárok na to, že jsou schopni vyřešit krizi. Eh, tato smlouva nemůže vyřešit krizi a ani nebylo v úmyslu eh, tímto, eh, touto cestou vyřešit krizi, ale je to jeden z modulů eh, v celé řadě dalších modulů fiskální disciplíny. Jde o to, abychom se do budoucna drželi pravidel tak, abychom se v budoucnu takovýmto krizím vyhýbali. A máme tady evropský semestr, six-pack, s mm, posílením eh, paktu stability a růstu a pak ještě řada dalších věcí. To všechno patří do této mm, palety a pak tady byly dva nebo tři body, eh, které eh, nebyly řešitelné ve spojení s Lisabonskou smlouvou, protože smlouva říká přesný opak toho, nebo vlastně tomu neříká nic, takže z toho nevyplývají žádné kompetence nebo právní základna. A to je vždycky otázka pr- zlatého pravidla. Tady musíme říct, že to závazkem států, e, které se pouštějí do této smlouvy, aby toto zavedli ve svém národním právu. Takže to s evropským právem e, nemá co dočinění. Ale um, jde o to, aby každý na základě své, svého vlastního práva se držel pravidel, tak aby a to v posledním desetiletí začala celá řada států, ale mnoho z toho bylo porušeno, a také Francie a Německo. A druhá věc je e, postup, tato takzvaná opačná většina, která vlastně má kvazi zavést jakýsi automatismus tak, aby e, toto nepodléhalo politickému oportunismu, zdali to bude tedy prosazováno právem nebo ne. A tady na tomto místě e, protože Ehm, před 20 lety to nebylo možné ehm, zavést ehm, masrickou smlouvou a později mm, to ani nemohlo být revidováno. A v, v roce 97, když se mluvilo o paktu růstu a stability, eh, tak tento automatismus byl zaměněn, protože tady nebylo povědomí o této problematice a otázka suverenity nehrála tak velkou roli. Tato smlouva dává možnost tu možnost, aby komise reagovala na porušování práv eh, ve členských státech. Eh, toto může být překonáno pouze tehdy, když je tady kvalifikovaná většina členských států, když vznikne tato eh, kvalifikovaná většina, takže tato, toto stanovisko pak není aplikováno. Dosud to však bylo opačně a v Německu říkám, že v Německu vždycky říkáme, že to takto nefungovalo, protože se vzájemně přetahujeme. Další věc. Například má frakce v 2002 eh, navrhla, aby Evropský soudní dvůr i v otázkách měnové eh, unie byl povoláván. Tato, tady ale nebylo možné dosáhnout koncenzu eh, v roce 2002. Tenkrát jsme toto přednesli se, s takovým zdůvodněním, že jenom Evropský soudní dvůr může být tady k tomuto přivolán a teprve tehdy bude mít takovýto pakt růstu a stability věrohodnost. Ovšem, nemohli jsme tušit, že bude situace tak hrozná že bude docházet k porušování pravidel a že nebude možný žádný, žádný právní postup. A tato možnost teď má být, bude zavedena. Ten, kdo se nebude držet pravidel, tak ho může Evropský soudní dvůr zažalovat. Ovšem, objevuje se tady potíž, která spočívala v tom, eh, že eh, tato smlouva není ehm, komunitární smlouvou a ehm, komise ehm, mm, a Evropský soudní dvůr eh, na základně nemůže tady zažalovat na, na a tady určitě nenajdeme konečné uspokojivé řešení, podle mého názoru, ale dostali jsme se alespoň tak daleko, že na základě mm, přeskoumání, do kterého se pustí komise, každý členský stát nebo skupina e, členských států může nezažalovat a já si myslím, že mm, tady kompromis jde dál. To bude uschváleno mm, 1. března, až bude smlouva podepsána. E, zvláště trojka Eh, rady bude pověřena tím, aby potom tuto žalobu znesla. A eh, tímto způsobem Budeme, bude možnost vznést žalobu v případě eh, porušení pravidel. Ještě jednou bych rád důrazně řekl, že fiskální opatření a přeskoumávání rozpočtu vzhledem k možnostem jednotlivých států a jejich suverenitu a vzhledem k rozpočtové situaci jednotlivých národních parlamentů může vést k tomu, že do budoucna eh, se budeme spíše moci vyhýbat krizím, a, nebo že by to mohlo posloužit překonání takovým krizím. Eh, jakmile toto zvládneme, tak tady budeme mít pevnější strukturu a eh, pak budeme Eh, moci zajistit vyšší produktivitu a vyšší konkurenceschopnost členských států a budeme moci překonat nerovnováhy v jednotlivých členských státech. A pak z toho bude moci vyplynout i eh, růst. A i velké částky peněz, které investujeme, vlastně nemají žádný eh, charakter investic, pokud nebudou zakládány, se nebudou zakládat na strukturách které pak povedou k dalšímu růstu. A proto si myslím, mm, pokud budeme mít zvládnutý tento fiskální pakt, tak jako Němec mm, který patří do, vlád, do vládnoucí strany, pak si myslím, že bude eh, nezbytné, abychom pak hovořili o otázkách strukturálních změn a o otázkách růstu, abychom těmto věcem věnovali daleko větší pozornost a tímto způsobem pak posuneme řadu věcí více kupředu, jako tak jak to už řekl kolega Alan Ramasur. Měli bychom na toto vynakládat tlak, aby strukturální fondy plnili své prioritní, své vlastní úkoly. Před 18 lety vznikly tyto strukturální fondy eh, kvůli zavedení jednotného trhu. Vlastní původní účel a smysl strukturálních fondů spočíval v tom, že slabé regiony a země a skupiny zemí měly být uschopněny k tomu, aby se stali konkurenceschopnými hráči na tomto jednotném trhu. A co se týče nastávajícího finančního období, to bude 350-360 milionů eur. Eh, Alan to ví trošku eh, ví lépe, jestliže tyto peníze, to je 50 eh, milion ročně, pokud to má být více investováno do vyšší konkurenceschopnosti, zvláště malých a středních podniků, pak toto bude mm, velký krok k tomu, abychom posílili evropskou konkurenceschopnost a myslím si, že mnohé hezké věci, které jsme dosud financovali přes strukturální fondy, že ty možná necháme trošku stranou, abychom naplnili vlastní eh, původní myšlenku tohoto fondu, tak abychom odstranili nerovnováhy na evropském jednotném trhu. A mm, eh, Myslím si, že to je jediná smysluplná eh, myšlenka, aby se slabší stali, stali silnějšími. A tímto způsobem bude vytvořena nezbytná rovnováha na evropském vnitřním trhu. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. A teď eh, pan Jens Joul, který je členem z dánského parlamentu a prosím ho, aby se ujal slovo a ráda bych připomněla všem ostatním, že pokud chcete hovořit, tak eh, Tady mám čtyři eh, zástupce a tři z Velké Británie. V zájmu toho, abychom měli širokou paletu názorů, tak bych poprosila, abyste si zapsali na eh, kartičky a předávám tímto slovo Jencovi. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, milí kolegové, jsem velmi rád, že jsem zde že jsem mohu účastnit toho, co snad bude plodný dialog o nové smlouvě a co bude potom. Působil jsem zde několik let a jsem přesvědčeným Evropanem ale jako národní poslanec vás mohu ujistit, že přece máme ještě dlouhou cestu, než přesvědčíme Evropany. Můj hlavní bod je, že potřebujeme více než jenom fiskální disciplínu, abychom překonali krize. Potřebujeme zvláštní úsilí národních poslanců i europoslanců, abychom splnili ty cíle a potřebujeme větší nasazení národních parlamentů v nadcházejícím formátu jednotlivých institucí. Nejsme státem eura, ale většina eh, parlamentu se rozhodla pro účast na smlouvě a my se podřídíme fiskálnímu kompaktu pro státy, které nejsou součástí eura a chceme také přijmout té pravidlo. Tedy jsme trošku odlišní, ale jsme součástí eh, procesu a dánský parlament se stále snaží nalézt eh, své místo v evropském semestru v dvojbalíčku, šestibalíčku a zatím si nejsme jistě, jak uspořádat diskusy na národní úrovni a jak vyřešit otázku ekonomické nerovnováhy. Ale když jednáme o tom, co nastane v budoucnosti, tak myslím, že se musíme soustředit na politické volby, politická rozhodnutí a ekonomický systém a institucionální systém. Ekonomické řešení není řešením samo o sobě. Při překonání krize Nebudeme úspěšní, pokud nevytvoříme pracovní místa. To řekla řada kolegů v posledních dnech. A Josef Stiglitz byl v Dánsku a jasně řekl, že nejsou příklady v dějinách krize, která by byla bez investic a bez pracovních míst překonána. Chceme realizovat nová pravidla o fiskální disciplíně, ale musíme tuto fiskální disciplínu kombinovat eh, toto i s růstem a pracovními místy. A proto jsem uvítal, že předseda komise hovořil o takzvaných projektových obligacích. Musíme eh, získat nové prostředky a komise se konečně začíná zabývat nezaměstnaností a souhlasila s tím, že pro řešení těchto problémů uvolní další prostředky. A myslím, že můžeme vytvářet pracovní místa, aniž bychom vytvářejí nové programy a nové fondy. Máme před sebou celou řadu směrnic. dva miliony pracovních míst při realizaci a schvalování směrnice o energetické účinnosti. 4% růstu HDP, pokud dokončíme vnitřní trh, pustme se do práce. Politici by měli podniknout kroky a prosadit nepopulární rozhodnutí. Ale můžeme se hádat celé měsíce o tom, kde bude Evropská, Evropský úřad eh, pro patenty. Já vím, že to bude vyžadovat určité kompromisy a úsilí ze strany europoslanců i národních poslanců, ale ta, ten boj stojí za to, pokud má Evropa přinést to, co od něj očekáváme. Současné předsednictví nastínilo priority pro realizaci vnitřního trhu pro zranější Evropu a pro schodu na víceletém finančním rámci, což by mělo zajistit dosažení cílů, které jsou ve strategii Evropa 2020. Tyto priority se opírají o legislativu, která již existuje. Jinými slovy, nepotřebujeme nádherný nový rámec, ale stačí schválit to, co je již před námi. Předsednictví označila svůj program jako Evropa, která je dělná, dělná Evropa. A proto bychom se do práce měli pustit. A můj poslední institucionálnější bod. V nové smlouvě bude více třeba vést dialog s národními parlamenty mezi Evropským parlamentem, komisí a národními parlamenty. Přesný model, jak to nastane, závisí na potřebě přeskumu národními parlamenty. V článku 13 je uvedena konference národních parlamentů a Evropského parlamentu při jednání o rozpočtech, což by mohlo být velmi užitečné, ale dle mého soudu je třeba také, aby národní parlamenty komunikovaly přímo s komisí. Například o ročním průzkumu růstu. A tato diskuse bude určitě také řešena našimi milými kolegy v Kozaku. Tedy před námi je důraz na vytváření pracovních míst jako doplněk fiskální disciplíny. A je třeba naplnit směrnice, které již byly schváleny a které by měly měli bychom se odklonit od národních zájmů a měli bychom tyto národní zájmy přesto důrazně prosazovat. Děkuji. A nyní má slovo Sylvie Goudard. Děkuji mnohokrát všem, že jsou tady. Budu stručná, protože mnohé již zaznělo z úst kolegů. Byli tady tři zástupci Evropského parlamentu. Guy Verhofstadt mm, za ALDE mm, byl dalším zástupcem. Já jsem byla eh, zpravodajkou Sixpacku. Robert a Elmar dobře řekli, že mm, nemáme očekávat něco o této smlouvy, pro co nebyla tato smlouva vytvořena. Mario Draghi eh, začátkem prosince, když byl na plenárce poprvé v Evropském eh, parlamentu, požadoval fiskální kompakt. Eh, neměli bychom zapomenout na to, že tato smlouva byla možná užitečná proto, aby ECB postupovala tak, jak postupuje, aniž by vytvářela znepokojení právě v zemích, které lpí na tom, aby ECB neopustila roli, která je zakotvena ve smlouvě. Dále nesnažme se mm, přikládat příliš mnoho významu tomuto e, textu. Tento text uzavírá určitý cyklus zlepšování kázně. A nyní máme před sebou spoustu práce. Já bych zdůraznila dva body. První problém, to je problém naší kolektivní kredibility. A vzhledem k tomu, že tady hovoříme tváří tvář, měli bychom být e, upřímní, bez kliček. Opravdu je potíží přesvědčit všechny investory v celém světě, že máme jednotnou měnu. Je obtížné přesvědčit, že jsme schopni jít dále a přijmout veškerá sociální opatření a další, která souvisí s touto jednotnou měnou. Je obtížné je přesvědčit, eh, pokud nemáme stejný přístup k státní svrchovanosti. Neřekla bych, že jsou tady naprosto protikladné hlasy, ale musíme si uvědomit, eh, že roku 92 jsme vytvořili euro a vstoupili jsme s tím do nové politické éry pro všechny členské státy. I ty státy, které nejsou v eurozóně a přejí si tam vstoupit, na sebe vzali vysoce politický závazek, který je nesmírně silný a který se eh, nemůže projevovat na úrovni eh, nějakých změn chování a změn institucí. Není možné se domnívat, že budeme mít pouze výhody z eura. To je diskurs, který nefunguje. A v posledních letech jsme viděli, že nedotržování e, eh, smlouvy, tak jak to řekl Elmar, například e, neakceptování role Evropského soudního dvora, to všechno to jsou postupy, které svědčí o určité zdrženlivosti a spíše odpovídá, odpovídají myšlení minulosti a neodpovídají pragmatickým postupům. Teď je otázka, zda se nám podaří přesvědčit kredibilitu ty, kteří například na lokální úrovni řídí nějaké důchodové systémy. Čím komplikovanější jsou systémy, tím menší je šance přesvědčit zahraniční investory, o důvěryhodnosti. A na závěr bych řekla něco, co je důležité pro nás poslance. Nemáme žádnou šanci, pokud nebudeme postupovat společně, přesvědčit naše občany. Nejde o to, abychom se snažili ukázat, že ty věci, které se doposud vytvořily, se nezmění. Musíme umět odpovídat na otázky, které jsou aktuální a musíme reagovat na nezaměstnanost a růst. Pokud někteří nechtějí vstoupit do eurozóny, dobře, to je jejich rozhodnutí, ale jakmile jsme členy eurozóny, musíme mít podobné chování. Důležitá věc je také demokracie. Myslím si, že tato smlouva se jenom zběžně dotýká té zásadní otázky, kterou si klademe dnes, tak jako v Sixpacku. Jakým způsobem můžeme zajistit účast občanů na rozhodování, které se týká jejich budoucnosti a rozhodování, které je přijímáno na úrovni EU? Když se Evropská rada sejde, Každý člen této rady má nepopiratelnou národní legitimitu, ale to neznamená, že kolektivní legitimita je zajištěna. To neznamená, že je tady dostatek transparentnosti, že je tady dostatečné veřejné projednávání. A také zde není zajištěno, že zde neexistuje cenzura a kontrola. To je, já vím, že je to tabu, ale je to skutečný problém. Tady nejde o součet národních legitimit. My víme, že teď probíhají prezidentské kampaně, zvláště v naší země a také v jiných zemích, kde se nehovoří dostatečně o Evropě, ať už je to levice, pravice nebo centrum. A to dává šanci euroskeptikům. Říká se nám, že tito lidé, kteří jsou voleni v národním rámci, když se dostanou na Evropskou radu, mají jasný mandát pro to, aby postupovali tak, jak bylo stanoveno. A já si kladu otázku, jak vypadá tento mandát a jak se obnovuje v čase. Lidé byli zvoleni před krizí a nyní musí hledat řešení na krizi. Pak je tady další fenomén, o kterém jsem hovořila včera, když jsem reagovala na pana Kraše. To je otázka externality, to znamená, jak budeme postupovat pro to, aby rozhodnutí, která jsou přijímána v některých členských státech, neměly obávaní hodné dopady na ostatní členské státy aniž by občané těchto států do toho nemohli vstoupat. Například mzdová konkurenceschopnost. To je konkrétní příklad. La konkurenceschopnost a dopady na zaměstnanost a mzdy. To je záležitost, která může být poznamenána rozhodnutími v jiné zemi. Co budeme v budoucnosti dělat pro to, abychom proti tomu bojovali? V Sixpacku je Inovace je to kontrola eh, makroekonomických nerovnovách. To je vlastně první krok v tomto směru. Chtěla bych zdůraznit, že zatím, zatím jsme velmi vzdáleni tomu řešení této situace. Tak, jak to bylo připomenuto dánským kolegou, nemáme tady celkovou ekonomickou vizi. Dlouho jsme si mysleli, že hm, rozpočtová kázeň stačí, nyní jsme přešli na poněkud větší, širší záběr ale především nemáme postačující demokratický přístup. A největším nebezpečím je, že možná se nám podaří zachránit euro, ale přijdeme o všechny evropské občany. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji. A teď pokročíme k seznamu řečníků. E, e, pořadí je takové, jak mi kartičky e, dorazily. Pokud se pokusíte dodržet časový limit tří, minut, tří minut, tak by to dalo pak možnost zpravodajům odpovědět na konkrétní otázky, které se eh, předloží a také bude možné potom ještě začlenit další eh, řečníky. Takže nejprve Bill Cashman z Velké Británie, pak um, další Velká Británie, tak to vypadá pořadí, s jakým přišly kartičky. Ano, ale to, tady se mohla vzít skutečnost, že jestli patří tyto státy do eurozóny nebo ne. Já jsem předsedkyně. A pak vezmu pana Sočiliho ze Slovenska, a poté Alex Boldru z Lucemburska, pak Pervans, Pervans, Perez a pak Lyndon Harrison z Velké Británie, dále pan Žožety z Itálie a pan Donahu z Jirska. Takže nejprve předám slovo Bilkeš. Bilkešovi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jsme tedy od Elmara, že smlouva eh, má poskytnout má pravidla, včetně zlatého pravidla, eh, tak, aby lidé dodržovali pravidla. Já to naprosto chápu, ale přesto bych eh, rád řekl, že tady jsou vážné pochyby o tom, o legálnosti této smlouvy. A pokud se máme jako Evropské společenství nebo Evropská unie do tohoto pustit na eh, eh, základě eh, toho, že se budou tady dodržovat tedy pravidla, tím, že se bude dodržovat postup, který vlastně ale podkopává právní stát, tak tady je celá řada otázek, otázek schopnosti, života schopnosti Evropské unie. Paní Merkel včera řekla, že nechce, nechce jít do žádných rizik. Mohla by na sebe vzít riziko, ale nechce se pustit do dobrodružství. Jeden z problémů, který, před kterým tady stojíme, je ten, že demokracie, a zrovna jsem to slyšel od přítele z Francie, že demokracie je zásadní pro celý proces. Právní stát závisí na demokracii a proto e, e, realita je taková, že z důvodů, do kterých tady, které tady nemusím detailně vysvětlovat, například profesor Paul Craig e, tady, tady toto přednesl na našem výboru a hovořil o otázce legálnosti této smlouvy, a já bych jen rád citoval jednu větu z jeho práce. Říká, že je důležité vzít v úvahu to, zda smlouva může potvrdit nové funkce evropských institucí. A já si myslím, že to bude v rozporu se stávající smlouvou a princip je tady ještě 11 dalších stran analýzy. A na tomto pozadí a také na pozadí ostatních právních stanovisek, která jsme obdrželi z nejvyšší úrovně, jsou tu vážné pochyby o tomto. Víme, eh, že pak stability a růstu byl dříve eh, narušen, porušen, ale myslím si, že skutečná otázka eh, je, ta, eh, co se, že to, co se děje, že tady se, to jsou články, které se objevily například včera. Tady je úsilí udělat větší Evropskou unii, ale bude to, je to práce, která bude nereálná. A v tom spočívá problém. A já si myslím, že se to netýká pouze Velké Británie, týká se to všech eh, členských států, protože tato zlatá pravidla a tady není relevantní eh, říkat, že nejsme členy této smlouvy a proto eh, k tomu nemáme co říkat. Protože eh, zás, základem toho, co tady říkám, je, že využití investic, například instituce, ať už je to soudní dvůr nebo jiné instituce, jsou velmi pochybné a v tomto kontextu dneska nemáme čas o tom všem diskutovat, ale v tomto kontextu bych rád řekl důrazně, že je nesmírně nebezpečné a je to velmi kluský terén, aby abychom toto vše zakládali na předpokladech, že toto je naprosto legální, když tady jsou velmi vážné pochyby o tomto. A rád bych ukončil tím, že řeknu, že eh, Velká Británie si ponechala eh, toto stanovisko. Včera jsem se o tom zmiňoval. Je tady dopis, který byl napsán před pár dny eh, naším velvyslancem, byl adresován radě, tedy sekretariátu rady. A zde se vyzdvihuje skutečnost, že tady nejde jenom o City of London, nejde jenom o jednotný trh, jde tady o jiné záležitosti, které se týkají samého eh, srdce, samotného základu toho, jak Evropská unie funguje. Toto je základ problému. Dalo by se to vysvětlit ještě daleko detailněji, nemyslím si, že je to nezbytné, ale toto je velmi závažná otázka a eh, já si myslím, eh, že je nemožné myslet si, že tady není mnoho lidí v této místnosti, kteří neví, že toto je skutečně závažný problém, který se týká života, každodenního života jejich občanů v jejich vlastních zemích. Týká se to ústavních změn které mají být provedeny v jejich zemích, tím, že se podepíše něco, co bych já nazval eh, nelegální smlouvu. Děkuji a další James Epison z Velké Británie. Eh, paní předsedkyně, eh, v zájmu zachování harmonie tady mm, máme pořadí řečníků a vznikla určitá desharmonie. V zájmu u vytvoření další harmonie budu rád, když položím svou otázku později, takže předám, dám možnost některým jiným. Ano, já jsem spokojená s takovýmto pořadím řečníků, takže vy jste ten další, který bude hovořit. Ano, dobře. Nechtěl jsem, aby tady vznikl nějaký neklid. Měl bych tři otázky k tomuto. Elmara Broka, smím-li eh, nejprve. Eh, myslím si, že tato smlouva eh, je mezinárodní smlouva, nebo je to smlouva společenství, komunitární a za druhé, co se týče návrhu porušení, tady máme článek 8. Myslíte si, že je to komise, která je za těmito breach proposals a za zavedení těchto návrhů, anebo jednotlivé členské státy? A proč je tomu tak, že v článku máme zvláštní postup uvedený, kdy komise iniciuje určité věci, ale jsou to pak členské státy, které mají přednést tyto věci porušování pravidel před Evropský soudní dvůr. Co je zatím? Proč byla zvolena tato zvláštní forma? A e, konečně e, co nastane a všichni doufáme, že se nám podaří dosáhnout e, stability, vyšší konkurenceschopnosti a podobně, ale co nastane, Eh, co se týče národní eh, demokracie, pokud podmínky v jednotlivých členských zemích nebo skupinách zemí, pokud tady bude, nebude přítomna individuální monetární politika, a um, tak po, co, se, co stane, když tyto země budou, nebudou schopny konkurovat a jejich ekonomické systémy se dostanou do velkých potíží, budou mít deficity a um, nebudou schopny eh, dodržet um, požadavky eh, z tohoto, této smlouvy a budou se dostávat do dalších hlubších deficitů a bude tady stále eh, výšší eh, sociální nejistota. Jsou tady určité limity toho, jak nahoru půjde nezaměstnanost, například mezi mladými, jaká úsporná opatření budou zavedena v jednotlivých zemích. Budete toto registrovat, anebo opatření této smlouvy prostě vezmou v úvahu toto bez jednotlivých podmínek v jednotlivých zemích? Ehm, nebo jaký může být také názor jednotlivých ehm, voličů v těchto zemích. Bude toto vzato v úvahu nebo ne? Další řečník je pan Sočeli ze Slovenska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi říci několik slov k fiskálnímu kompaktu a fiskální disciplíně, která je v dokumentu, o kterém dnes jednáme obsažena. Podle mého soudu hlavním sdělením tohoto dokumentu je článek 3, první odstavec. Abych to parafrázoval, členské státy musí mít vyvážený rozpočet, vyrovnaný rozpočet a členské státy nemohou vydávat více, než eh, jaké jsou jejich příjmy tedy neodpovědné zadlužování, nemůže být základem pro budoucí růst. Budoucí růst může být založen pouze na konkurenceschopné ekonomice, která vytváří pracovní místa a růst. A my jsme samozřejmě zdůraznili otázku nezaměstnanosti, která je velice aktuální. Podle mého názoru tedy členské státy EU čelí strategickému rozhodování, které pro některé státy povede k úsporným opatřením. A bude to také znamenat fiskální konsolidace. Ale tato fiskální konsolidace nemůže být eh, samoučelná. Musí přinést ten konkurenceschopnější ekonomiku, ale také inovace větší konkurenceschopnost i oproti azijským zemím a Spojeným státům. Tedy stručně řečeno, budoucí evropské generace nebudou se moci rozvíjet na základě půjček, ale pouze na základě vlastního rozvoje. Řada dnes zadlužených států, a musím říci, že i Slovinsko patří k těmto státům, Náš dluh se v posledních letech zvojnásobil a nyní dosahuje téměř 50 HDP. Před třemi lety to bylo pouze 24 Tedy všechny tyto země čelí novým výzvám a novým úkolům. A nová generace bude muset konsolidovat veřejné finance. Jinými slovy, musíme snížit veřejné výdaje. A v roce 2012 veřejné výdaje byly sníženy na 3 HDP, tedy bude třeba snížit deficit o 3, na 3 Dnes je to 5,6 A když vezmeme v pravidlo, vezmeme v úvahu zlaté pravidlo, které by mělo být v ústavě, tak vyvážíme příjmy a výdaje rozpočtu. Očekávám problémy při realizaci kompaktu ale strategicky vzato jsem přesvědčen, že to je věc, která je správná, je to správná cesta jak pro Slovinsko, tak pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Alex Bodru z Lucemburska. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě poznámky. První k rozpočtovému paktu a druhá k zlatému pravidlu. Pokud je o veřejné finance, myslím, že je zřejmé, že potřebujeme stanovit společné cíle a také příslušné nástroje pro monitoring. A potřebujeme i preventivní a represivní součást paktu. Ale myslím si stále, že by to mělo být eh, národní rozhodnutí jak dosáhnout těchto cílů. Tedy rozhodnutí o prostředcích, jak dosáhnout finančních cílů, by měly být v národních rukou a měly by spadat do kompetence národních parlamentů. Neskrývám určité obavy, že opouštíme toto rozdělení úkolů a Rada i komise stále více rozhodují o prostředcích pro dosažení cílů v oblasti veřejných financí. V tomto kontextu bych chtěl zdůraznit, že dle mého názoru to, že Evropský parlament zasahuje do tohoto procesu, nemůže nahradit ztrátu vlivu a manévrovacího prostoru národních parlamentů. A byla řeč o výměně názorů mezi národními parlamenty. Myslím si skutečně, že by bylo užitečné vést tuto výměnu názorů mezinárodní parlamenty o tom, jakým způsobem se do národního práva transponují tyto postupy a tato nová pravidla o sixpacku a také pravidla týkající se mezivládní smlouvy. Pokud je o zlaté pravidlo, ulevilo se mi toto pravidlo o vyrovnaném rozpočtu není, nemá být povinně zaneseno v národních právních předpisech. Ve smlouvách o paktu stabilitu a růstu, což byla mezinárodní smlouva, která má platnost, která je nad ústavou, tak tam bylo již zakotveno, že mají být veřejné finance vyrovnané. Jakou přidanou hodnotu představuje skutečnost, že to bude v národních ústavách? Takový systém může fungovat v zemi, jako je Francie nebo Německo, kde ústavní soud může ověřovat ústavnost rozpočtových zákonů. Ale v řadě států to vůbec neexistuje. Evropa nemůže ukládat nový ústavní řád a nové ověřování ústavnosti v zemích, kde se toto neděje. Takže měli bychom být v tomto směru pružní, abych při transpozici zlatého pravidla do národního práva, protože jinak vyvoláme zmatek. Takže ulevilo se mi, že tato myšlenka byla opuštěna a že nakonec převládl zdravý rozum. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Měli jsme vyslechnout i příspěvek z výboru pro zaměstnanost. Bohužel se zatím nedostavil. A nyní předsedkyně tohoto výboru má prostor pro na... a proto dávám slovo Pervanche Bere z výboru pro zaměstnanost. No, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit jako předsedkyně výboru pro zaměstnanost a také samozřejmě i osobně se budu vyjadřovat. Když se podíváme na historii eurozóny, tak v konečném efektu experti a pozorovatelé, kteří jsou velmi pozorní, nečekali na rok 2007, na vypuknutí krize, aby konstatovali, že s přechodem na euro a s pravidly, které jsme si stanovili, to znamená v rámci paktu růstu a stability, tento systém nefungoval optimálně, abych to řekla tak trošku lehčím způsobem, protože od začátku roku 2007, to byl rok, kdy jsme bilancovali, jak fungovala první eh, léta eura bylo stanoveno, že přes pakt stabilita a růstu, který měl fungovat jako jakési zlaté pravidlo, jsme byli svědky rozdílů z hlediska konkurenceschopnosti a makroekonomických rozdílů v rámci eurozóny, což v konečném efektu eh, ukázalo, že tento systém je neudržitelný. Dnes, když eh, představitelé našich zemí se rozhodli poučit se z této situace v rámci tedy packu, abych to řekla správnou francouzštinou, tak ehm, to znovu nastavování eh, rovnováhy nebylo úplně ideální, protože ne všichni volili pro pack. Nicméně, na jedné straně se posílilo toto pravidlo opětovně, vstoupili jsme do nové etapy eh, posíleného pravidla. A dále zde byla snaha zohlednit makroekonomickou vyváženost. Bylo to jako jakési uznání všech těch odchylek, úchylek a problémů, které byly eh, konstatovány v prvních letech fungování eura. Co je zde znepokojivé v souvislosti s touto novou smlouvou? Je to určitý seznam věcí, které se pokusím zde představit. Za prvé, ta nová vyváženost mezi tedy pravidlem, které se mělo jaksi e, realizovat, a makroekonomickými rovnováhami, toto pravidlo vlastně vymizelo. A teď je otázka, na koho se bude aplikovat toto pravidlo. Tady jsem vyslekla vystoupení našeho britského kolegy. Já lituji, že Britové jaksi opustili tento text ale musím říci, že ta podmínka, kterou Britové stanovili, tak byla naprosto neakceptovatelná, protože se dotýkala samotných základů potenciálního fungování této zóny. Ale když se nakonec podíváme, komu je tento text určen, tak já si nemyslím, že je určen Řecku, Irsku, Portugalsku protože zjevně nikdo nepotřebuje tuto smlouvu, aby se u těchto zemí aplikovala pravidla, která jsou nesmírně důsledná. Takže je zatím vlastně velká politická hra, která se týká některých velkých členských států. E, mnozí o tom hovořili včera, někteří to uvedli dnes dopoledne. Rovnováha, o kterou se musíme snažit v rámci eurozóny, nezbytně sebou nese kázeň. A společná budoucnost není zatím zajištěna. Jeden článek této smlouvy se odvolává právě na argument růstu, ale ta logika je stále stejná. když budete dodržovat rozpočtovou disciplínu a pokud budete mít rovnováhu ve veřejných financích, růst bude zajištěn. To je přesně to tež, jako když Evropská centrální banka nám říká, eh, Nejlepší příspěvek eh, k růstové politice je dodržování principu stability cen evropské ekonomiky. Prakticky na úrovni každého členského státu a i kolektivně už museli zaplatit velmi těžkou daň v rámci tohoto zlatého pravidla, které negeneruje nová pracovní místa a růst. To je to, o co jde v této diskuzi v souvislosti také s ratifikací této smlouvy a nového nastavení rovnováhy. Nemám čas, abych hovořila ještě o parlamentní dimenzi tohoto problému. A možná, že bych se o tom zmínila pak v závěrečném slovu. Chtěla bych vás výrazně upozornit na to, co se říká. Nepoužívá se termín růst a zaměstnanost. A vlastně do mramoru se vytesává toto zlaté pravidlo. A ta rovnováha není zajištěna. A to už zaznamenáme po celou eh, dobu let eh, v rámci fungování Evropské unie. Děkuji. Já bych se chtěla zmínit, že Pervánc řekla, že eh, toto je její osobní náhled, tady hovořila za ale teď bych ráda přišla k Lindy Harrison z Velké Británie. Paní předsedkyně, já zase hovořím eh, za eh, výbor eh, House of Lords a zvažuji na všechny politické strany, veru v úvahu, které jsou zastoupeny v tomto výboru. Naše první zpráva v březnu 2011 schválila postup týkající se Sixpack v mezidobí jsme mm, měli interview s David Linningtonem, eh, s mm, evropským ministrem, eh, ministrem pro evropské záležitosti, který souhlasil s evropským mm, semestrem. Já si myslím, že to je taková další část evropských hlavních směrů. A před dvěma týdny jsme zveřejnili eh, následnou zprávu o fiskální smlouvě. Tady jsme hlavně zdůraznili otázku zlepšování konkurenceschopnosti Evropské unie a e, tak, abychom mohli reagovat také na další e, růst. A zcela souhlasím s návrhem Elmara Broka, že bychom se měli vrátit e, k samotnému účelu, s jakým vznikly strukturální fondy. A souhlasím s dánským kolegou, který dal příklad jednotného trhu, v tomto případě, tedy co se týče FreePack, tak také schvalujeme pomoc, která byla poskytnuta Řecku. Chceme zajistit, aby Eh, tento fond byl ještě větší, aby byl eh, účelnější. ale eh, Máme tady pákové efekty. Měli bychom na pomoci podnikům tak, aby se napomohli Evropě dalšímu růstu. My jako výbor jsme byli trošku zaskočeni a nevíme, eh, zdali toto bylo uděláno pro ochranu jednotného trhu, eh, pro eh, finanční služby v Londýně, a, kde jsou také evropské instituce. Ale dovolte mi, abych se já vyjádřil k tomuto jasně, paní předsedkyně. House of Lords došel k závěru, že není důvod, proč bychom neměli podepsat smlouvu a e, rád bych, abyste pochopili, e, že e, to byla jednotná vůle našeho výboru. Zveřejnili jsme ještě jinou zprávu, která je sporná, týká se ratingových agentur a jejich svrchované moci. Toto, tady vznikl velký neklid kolem toho, ale Oni si eh, eh, dělají svou zprávu, my jsme také, svou, svou práci, my jsme také zveřejnili zprávu o eh, finančním dohledu, také zprávu o daní z finančních transakcí a také budeme zveřejňovat ještě zprávu o víceročném finančním rámci 2014 až 2020. Myslíme si, že, řad, že tady mnohé z toho může zlepšit jednotný trh a může to posílit růst Evropské unii. A tyto zprávy zprávy jsou k dispozici a v zástupce House of Lords tady v Evropském parlamentu má k dispozici. Jsou k dispozici těm, kteří se o ně zažádají. Děkuji. Děkuji. A teď pan Giorgetti z Itálie. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Itálie vlastně předběhla fiskální kompakt a reformu ústavy, která předepisuje vyvážený rozpočet. Zlaté pravidlo bude v ústavě a to neřeší všechny problémy. Prvotní kontrola by měla nastat ještě předtím, nikoli evropskými, ale národními institucemi, kdy se ověřuje ústavnost rozpočtových zákonů. Odkazuji na vyjádření lucemburského kolegy. My nevidíme jasně, které instituce vlastně vstoupí do tohoto procesu, ať už by to měl být ústavní dvůr nebo účetní dvůr. Stál bych o váš názor, který nezávislý orgán podle článku 3 odstavec 2 by měl posoudit opatření, která umožní vrátit na správnou cestu členské státy, aby dodržovaly střednědobé cíle. To je velmi důležitá Otázka. V ústavní reformě, kterou jsme schválili, předpokládáme vytvoření nezávislého úřadu, který bude fungovat při parlamentu. Poslední poznámka osobní týká se demokracie a demokratické účasti a našeho rozhodování. V italském parlamentu již dlouho konstatuji, že hlasování o této smlouvě probíhá obvykle velmi koncenzuálně, ale současně italský parlament nerozpracuje tyto otázky, když je projednává. Ve skutečnosti je ta rozprava vždy vysoce odborná a ostatní poslanci, poslanci se neúčastní. Je to záležitost pouze pro odborníky v daném oboru nezabýváme se skutečnými otázkami. A cílem je využít také nástroj všedového referenda. Měli bychom nalézt způsob, jak zapojit obyvatelstvo v našich zemích. Protože tato populace se setká s Evropou pouze, pokud drasticky omezuje výdaje. Děkuji. Pan Donahue z Irska. Máme tu ještě dvě přihlášky do diskuse. Takže já vyhlásím, bude tu Willem van Gogh z Evropského parlamentu a pan Pinto z Portugalska. Pane Donahue. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tři otázky pro zpravodaje Evropského parlamentu. První otázka se týká řešení otázek souvisejících s národními financemi. A bylo řečeno, že problémy, které mají členské státy v rámci veřejných financí, by měly být řešeny každopádně, bez ohledu, zda existuje nějaký fiskální kompakt nebo ne. V prostředí, kdy příslušná země musí řešit krizi ve veřejných financích, zejména v takové malé ekonomice, jako je Irsko, tak bych radši byl v situaci, kdy se dobrovolně podělím eh, o svrchovanost s evropskými institucemi spíše než s finančními institucemi. To je lepší volba. Jde o sdílení svrchovanosti. A to je, jde o zájem lidí, kteří nás volí. Druhá otázka se týká otázka obchodní nerovnováhy. To, co je zakotveno v Sixpacku, je klíčové, abychom rozšířili stejný monitoring na, ty otázky, na tyto otázky, jak činíme na zadluženost a deficit. Protože v řadě případů fiskální krize určité země je motivována nerovnováhou platební bilance, obchodní bilance v vlastní ekonomice. A to jsou důvody dluhové krize, kterým čelí určitá země. A nikoli pouze jednotlivá rozhodnutí v oblasti daní. Třetí otázka souvisí s fungováním střednědobých cílů, což je v článku 3 smlouvy. Pokud je země v situaci, kdy směřuje k dosažení střednědobých fiskálních cílů. Dohodne se na určitých krocích, které mají být uplatněny. A z důvodu vnějšího prostředí se nepodaří splnit cíle v oblasti deficitu, jak bude fungovat ten sankční postup, protože se zdá, že řada zemí splní své závazky, ale kvůli dopadu externích vlivů bude velmi obtížné splnit cíle v oblasti deficitu. A to skutečně může vyvolat krizi legitimity při fungování celého mechanismu. Děkuji. Děkuji. Vím van Gogh. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Velký počet britských kolegů eh, zde hovořil Oni vědí, že pokud existuje nějaké zlaté pravidlo, které mělo určitý význam eh, v historii, pak to bylo britské zlaté pravidlo, které fungovalo až do roku 2004 a které vylučovalo z kalkulace deficitu investiční veřejné výdaje. Až skutečně budeme eh, bilancovat období Tony Blaira, tak si uvědomíme, že ta bilance byla dobrá. Zvláště mm, proto, že docházelo k masivnímu investování do veřejných infrastruktur. Dále vznikly závazky ve zdravotnictví a ostatně centrální banka eh, zajistila dostatečnou měnu a také vstupovala do stanování úrokových mír. A pak tady byla ještě kurzovní politika, eh, která fungovala a která umožnila uchránit eh, konkurenceschopnost Velké Británie. Takže já rozumím britským přátelům, kteří zůstávají skeptičtí vůči Evropské unii. U nás Evropská centrální banka nemůže takto fungovat, intervenovat. A zlaté pravidlo, které se nám dnes navrhuje, je nesmírně restriktivní. A jenom naivní Lidé si mohou myslet, že restriktivní zlaté pravidlo, které je zakotveno ve smlouvě Merkozy, nám umožní snížit deficit, oživit růst a vytvořit pracovní místa. To, že napíšete eh, jak si, ro, něco o rozpočtové konsolidaci a růstu a zaměstnanosti do nějakého textu, neznamená, že to tak bude. Tato politika rozpočtové konsolidace je prováděna v EU po dobu deseti let. Eh, Pervanš Beres to řekla svým způsobem. Už po dobu deseti let se snažíme zvládnout výdaje eh, v obdobích, kdy docházelo k zhoršování situace roku 2009. V těchto dobách eh, všechny tyto výdaje byly zvládnutý. Deficit vznikl tím, že se snižovaly daně právě z důvodu budoucí generací. A to přispělo k tomu, že se prohloubil dluh a že vznikl, to, eh, vznikl strukturální deficit. Co se týče strukturálních deficitů, o kterých se hovoří ve smlouvě Merkozy, tady bych byl rád, kdybyste se zamysleli nad tímto pojmem. Včera jsme o tom začali diskutovat. Pojem strukturálního deficitu je předmětem velké diskuze mezi ekonomy. Strukturální deficit je teoreticky spojován s potenciálním procentem růstu, který by byl kompatibilní se stabilní inflací. Jinak řečeno, podle těch nejortodoxnějších ekonomů, ekonomů by to e, zdůvodňovalo, že ekonomika se nemusí v podstatě měnit, pokud nákladová složka zůstává stejná. V takovém případě můžeme tolerovat e, určitý běžný, trochu vyšší deficit v určitých hranicích, například 3 HDP. Dobře, ale ten největší problém je v tom, že tento pojem strukturálního deficitu není relevantní empiricky. Evropská komise sama připouští, že to, čemu se říká strukturální deficit, že se to změnilo v krátkodobém horizontu, což spochybňuje relevantnost tohoto deficitu. Pokud se strukturální deficit vyvinul v rámci krize, kdy náklady na výrobu se neměnily, pak to znamená, že tento strukturální deficit závisí na tom takzvaném běžném deficitu, který závisí na růstu a tudíž na skutečné poptávce. Ta skutečná poptávka v současnosti se zhoršila v Evropě. A skutečná poptávka to je spotřeba a investice v podnicích. Jak se k tomu staví smlouva Merkozy? chce nám zakázat, abychom cokoliv dělali s těmito výdaji. A to v rámci institucionalizace politiky rozpočtové konsolidace. Ze všech těchto důvodů. Pojem strukturálního deficitu zůstává velmi křehký z teoretického hlediska. A politika rozpočtové konsolidace se odvolává na ideologii, která je diskutabilní. Takže musíme podpořit ty, kteří si myslí, že je nutné znovu projednat tuto smlouvu, pokud chceme, aby mechanismus evropské solidarity fungoval a pomohl státům najít opět ten porustu. Děkuji. Děkuji. A nyní máte Pinto z Portugalska. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád řekl, že návrh zavést návrh mm, dluhové brzdy, omezení deficitu v naší zemi že e, jsme e, se s tím také zabývali. V roce 2010 jsme e, schválili rozpočtový zákon. Tento rozpočtový zákon už byl schválen a na rok 2015 jsme eh, mm, už stanovili při eh, používání příslušných nástrojů mm, to, co by odpovídalo dlouhé brzdě z fiskálního eh, paktu. Takže se teď naskytá otázka, jestli toto všechno také zakotvit do ústavy. A nebo jestli ehm, to zůstane jako dosud jen zákonem. A teď a to víte, teď má země ehm, Mm, se pouští do strukturálních opatření eh, pro uspůsobení se situaci v naší zemi. Je jasný koncens. 80% politických sil eh, v portugalském parlamentu eh, toto podporuje, ale podporuje také ze strany obyvatel. Ale ehm, aplikování některých těchto opatření nebude jednoduchou záležitostí, protože jsme vstoupili do recese. Ekonomický kontext není tak příznivý jako ehm, v období, kdy jsme podepisovali memorandum memorandum eh, porozumění. A co se týče provádění tohoto eh, fiskálního eh, paktu, tady je nutné vzít v potaz i příčiny této krize. A proč nebylo dosaženo cíle? Prostě proto, že ekonomické eh, prostředí eh, bylo nepříznivé a proto také exporty eh, do této země byly sníženy. Ehm, takže toto musíme vzít také v úvahu. A teď se dostávám ke klíčovému bodu. Myslím si, že smlouva, současná smlouva, posiluje rozpočtovou disciplínu. Ale nebyli jsme schopni zaangažovat všechny partnery a proto eh, zůstali stranou dva partneři a vlastně je to takové eh, mezistátní řešení, ale také otázka strukturálního deficitu je velmi závažná. A eh, na konci rozpočtového roku to bude skorigováno, bude to něco, čemu říkáme moving target. A ještě bych rád poukázal na další aspekt, který by měl být zohledněn, jak to vypadá se žalobami. Je možné, aby jednotlivé státy předkládaly předkládali eh, žaloby. Jak to vypadá se solidaritou? Bylo by bývalo snad eh, lepší, kdyby komise podávala tyto žaloby eh, proti státům. A teď se dostávám k dalšímu aspektu. Eh, v tomto paktu jsou mm, obsažena různá opatření, ale eh, zároveň je tu pokus dosáhnout určitých cílů, například cíl dalšího ekonomického růstu. A tento cíl dalšího ekonomického růstu, mm, mm, ten musí být zohledněn a to cestou strukturálních fondů při jednotlivých vyjednávání. Jestliže budeme brát potaz pouze rozpočtovou disciplínu, jestliže nebudeme brát zároveň v potaz rozpočtovou rozpočtovou disciplínu v jednotlivých státech, tak se dostaneme do potíží. Děkuji. Děkuji. A teď tady, a Oli Schmidt z Evropského parlamentu. Oli. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem liberál ze Švédska a Švédsko, eh, jak víte, je mimo eurozónu. Rád bych eh, zdůraznil, že je velice důležité, že jsme tady dnes schromážděni a diskutujeme o těchto otázkách, protože eh, nebezpečná věc je to, co máme v Evropě, že eh, se eh, oddělujeme, že Evropa se dělí na různé kategorie. Já si myslím, že je to velice nebezpečné a mm, toto už nebudeme opakovat. Historie nám ukázala, že toto by mm, mohl být dramatický, dramatická věc pro Evropu. A proto si myslím, že takováto setkání jsou velice dobrá. Ehm, už se to vylepšilo. První eh, z nich možná ehm, nebyla tak eh, zásadní, ale teď vedeme ehm, diskuze. Eh, rád bych řekl za sebe, já jsem tady včera poslouchal a mm, Myslel jsem si, že budu také dnes jenom poslouchat, ale protože toto je diskuze, já si myslím, že by to nemělo být jen pro eurozónu. Naopak, je, měli bychom být všichni začleněni, všichni jsme propojeni a všichni vzájemně na sobě závisíme. A pak musíme tedy brát potaz různé volby, které učiní národní parlamenty a obyvatelé v těchto zemích. Ale skutečně si myslím, že bychom si měli být vědomi toho a tyto tři země, tady máme referendum, Dánsko ho mělo referendum a Velká Británie. Dánsko a Velká Británie měly výjimky, má země ne, ale ostatní se chtějí přidat do eurozóny. Ale ehm, musíme nalézt způsob, jak mluvit o těchto věcech. A Mm, nemělo by se vůbec ani naznačovat, že by někteří z nás tady být neměli. Měli bychom být tady všichni. Děkuji. Děkuji. A už eh, tady nemám žádné kartičky z řečníky. Eh, bylo tady položeno mnoho otázek mm, zpravodajům parlamentu, a, takže máme dostatek času, aby na ně reagovali. Vezmu je v obráceném pořadí, takže nejprve to bude Elmar. Eh, Srdečné díky, paní předsedkyně. Dovolím si udělat několik krátkých připomínek. Za prvé, jsem rád, že 25 zemí prohlásilo, že bude zde spolupracovat. To znamená, že Evropská unie se nebude dělit, že jednota byla zajištěna s tím, že tady je přechodná jakási izolace dvou členských zemí. My bychom měli se zasadit za to, aby Evropská Polinie se eh, Evropská unie nerozdělila politicky mezi eurozónu a ty, kteří nejsou v eurozóně. Máme tady dvě výjimky. Víte, že Dánsko a Velká Británie eh, jsou povinni víceméně vstoupit do tohoto systému eurovalu. Ve skutečnosti toto je tedy správný přístup a souhlasím s tím, že bychom měli ještě zlepšit možnost spolupráce mezi národními a Evropským parlamentem. Je naprosto jasné, a také to odpovídá Lisabonské smlouvě a také to odpovídá příslušným národním e, ústavám, v tom smyslu, jak je definována úloha národních a evropských parlamentů. Bylo by lepší, abychom častěji spolu diskutovali a abychom tak byli schopni se vzájemně respektovat a kontrolovat v rámci zprávy eh, to, jak se bude eh, postupovat. Naprosto souhlasím se Sylvie Gulár. Eh, v tom smyslu také je to už část odpovědi na to, co řekla kolegyně Beres. My jsme v takové situaci, že musíme zajistit důvěryhodnost těchto projevů. Musíme se zaměřit na kredibilní charakter. O to jde. Nebo necháme trhy, aby rozhodovali co je nám v podstatě eh, hodnější. To musíme ošetřit. Velká Británie vyjádřila jasný opt-out eh, v případě eura. Velká Británie může k tomuto fiskálnímu paktu vstoupit, aniž by to mělo nějaký dopad na Velkou Británii. Takže opravdu se jedná o kompletní opt-out. A pokud nyní v rámci těchto 25 států se hovoří o konkurenceschopnosti, pak samozřejmě se to nemůže eh, změnit. Tady musí Velká Británie si toto ošetřit sama, musí eh, jaksi eh, si uvědomit, že nebude tedy u těchto rozhodování. Sama si to rozhodla. Samozřejmě, že z hlediska mezinárodního eh, práva členské státy mohou uzavírat eh, dohody. To nemůže nikdo změnit. A samozřejmě eh, toto je řešeno dobrovolně v rámci partnerů, také to odpovídá demokracii. Ten smluvní partner ovšem musí dodržovat pravidla tak je to rozhodnuto tímto smluvním partnerem, také je to ratifikováno parlamenty, takže nevidím zde nějaký útok nebo ohrožení národní demokracie, neboť eh, se jedná o dobrovolné demokratické rozhodnutí. Ještě bych chtěl uvést jednu věc, i když to může eh, znít poněkud zavádějícím způsobem. Ano, paní Merklová chce minimalizovat rizika protože bere na sebe rizika v rámci záruk, které poskytuje její země a dělají to také ostatní země. My jsme solidární jedni vůči druzím, těch 17 zemí a ostatní. E, stát, který není solidární, nemůže e, vytýkat druhému státu, že chce minimalizovat e, rizika protože stát, který nevykonává žádnou solidaritu, na sebe nebere žádné riziko, i když ekonomicky je to nesprávné, protože když padne euro, tak Velká Británie eh, v souvislosti se zadlužením bank bude muset čelit velké inflaci a nezaměstnanosti a velmi rychleji vlastně se dostane do dramatických situací než ostatní členské státy Evropské unie. Všechna fakta o tom vypovídají, takže i tuto pravdu bychom měli zohlednit. A dále, v souvislosti s touto smlouvou, i když Velká Británie se mohla podílet, nepodílela se, my jsme prosadili a prosadili pravidla, která by se měly komunitárně uplatňovat. A e, Velká Británie měla možnost se zákonodárným způsobem na těchto pravidlech účastnit. Já si myslím, že e, tady větší futí, že budou svým způsobem na straně Velké Británie, než na straně těch 25. My jsme chtěli zajistit jednotu Evropské unie a nechtěli jsme štěpení Evropské unie. Pak tady byla otázka ohledně paktu. Co se týče six packu, e, tady jsme chtěli to propojit s růstovým prvkem. Tady není možné uplatňovat sankce. Víte, že jsme stanovili princip obrácené eh, většiny a dále jsme rozhodli také, že do toho bude vstupovat Evropský soud. To byla dobrovolná domluva mezi členskými státy, které byly zajedno, že se podrobí těmto postupům. Toto tedy pravidla, která budou takto fungovat. A ani skotové se nebrání rozhodnutí z Londýna, takže členské státy se zřejmě nebudou bránit těm společným rozhodnutím, která eh, budou přijata. Dále zde zazněly otázky, které souvisejí tedy s pravidly, jež byla zakotvena v této smlouvě. Je jasné, že tato krize může být překonána pouze tehdy, pokud se oživí růst. Ale proto, aby to bylo důvěryhodné, musíme vyřešit dvě věci. Jednak musíme dodržovat pravidla, což jsme po desetiletí nedělali. A z toho důvodu vznikly tyto vysoké dluhy. A z toho eh, důvodu se zde ještě prohloblo propojení eh, s trhy, které jsou nyní eh, neúnosné. Víte, že 55 mm, bilionů eur to je celkový podíl těchto trhů na HDP, ale bez těchto souvislostí, bez tohoto propojení se jedná o celkový objem 500 milionů eur. Takže my potřebujeme regulovat tě, tyto finanční trhy tak, aby e, jsme dostali pod kontrolu tento obrovský objem peněz. Proto je naprosto v pořádku, pokud se snažíme regulovat tyto trhy a nepřistoupili jsme na návrhy Velké Británie, protože toto je jedna z příčin této krize. To musíme ošetřit a musíme dbát na to, aby se to nevnímalo pouze eh, jednostranně, eh, také v souvislosti s řeckým balíčkem. Víte, že minimálně poločka, polovička těchto opatření se musí zaměřit na změnu struktur, protože jedině pak to bude fungovat. Musíme mít zde konkurenceschopné struktury, jinak je to skutečně bezedný sud není možné říkat, že ECB se bude starat o e, konsolidaci a o rozpočtovou disciplínu. Samozřejmě to je náš prioritní úkol, ale máme tady 500 bilion euro a z hlediska 2% možná se zajistí e, jaksi slušný vývoj na dva roky, ale to předpokládá stabilitu cen, a také jde o to, aby to ECP vůbec mohla dělat, protože pro moji zemi je velice důležitá nezávislost ECB. Víte, že v Německu říkáme, tady je také druhá stránka věci, zajistit eh, rozpočtovou Eh, kázeň. To není poctivé intelektuálně. Není možné vyjmout pouze dvě věci, to znamená eh, rozpočtovou disciplínu a opomíjet další věci, to znamená struktury, měnit a tak dále. To je velmi vágně vnímáno z hlediska kontroly nad touto krizí. Ale opačná cesta, to znamená, tak jak to navrhuje eh, Velká Británie, to znamená pouze tisknout peníze na úrovni ECB, aniž by docházelo ke změnám struktury a k dodržování eh, rozpočtové disciplíny, pak by tato cesta nemohla vést k tomu výsledku, který chceme. Takže v konečném efektu jde o těchto 500 milionů eur. My jako Evropané musíme se přizpůsobovat dramatickým změnám v současném světu. Vidíme, jak tady působí Číňané, Američané, vidíme, že nemáme žádné suroviny. A pokud Evropané nedos, nezůstanou společně a pokud nepropojí tuto tento společný postoj s větší konkurenceschopností, pak budeme ekonomicky vlastně vygumováni z mapy současného světa. Proto bychom měli mít odvahu říkat pravdu našim národům a neopakovat to, co se vyprávělo voličům v 70. a 80. letech a eh, postupovat tak, jak to činili někteří populisté v této době. Děkuji mnohokrát. Roberto. Roberto. Děkuji. Já se pokusím odpovědět na některé otázky. Bilkaš a další kladli otázku na zákonnost. Já bych uvítal konkrétnější příklady, protože spochybnit eh, legalitu je trošku vágní. Já zopakuji to, co jsem se pokusil již na začátku. Pokud jde o ústavnost zlatého pravidla, není to povinné. Říkáme ve smlouvě, že by to mělo být pokud možno v ústavě, ale není to povinnost. Není to výslovně uloženo. A pokud jde o instituce, smlouva ve své konečné verzi definuje tyto povinnosti na základě evropské legislativy. Instituce nemají nové úkoly, které by byly v rozporu se stávajícími povinnostmi snažíme se stanovit střednědobé plány a cíle a snažíme se definovat strukturální deficit. A je pravda, že ten deficit existuje podle toho, jak je definován. A komise to bude definovat tak, aby byla respektována evropská legislativa. A je to tedy tak, že instituce mají plnit úlohu, kterou již plní. A smlouva ukazuje, že má být eh, aplikována podle postupu, které jsou již zaneseny v evropské legislativě. A pokud jde o konkrétní úkoly, tak ty budou rozpracovány na základě evropského práva. Takže ta zákonnost je absolutní. Pokud jde o zapojení institucí, smlouva vlastně již odráží stávající evropskou legislativu. A již v článku 136 jsou specifická ustanovení, která se týkají eurozóny. Takže Mávat eh, červenou vlajkou nezákonnosti není opodstatněné. Nastává však citlivější otázka, týká se článku 8, zejména odstavce 2. A tady mám určité pochybnosti. A řeknu, že je na soudním dvoru, aby rozhodl, zda uplatní článek 8 odstavec 2. A zda použije článek 260 jako právní základ, aby byla ověřena tedy zákonnost určitého rozhodnutí soudu, spíše než článek 163, který se vztahuje na odstavec 1 článku 8. Nyní, pokud jde o úroveň sankcí. Existují tři sankční mechanismy podle smluv. Článek 8. A zde Evropský soudní dvůr ověřuje, zda byl dodržen článek 3 odstavec 2. To je, že soudní dvůr má posoudit, zda členské státy zapíšou do své ústavy určitý mechanismus a na základě odvozeného práva bude existovat nápravní mechanismus. Vlastně takto postupuje článek 8 a takto přisuzuje zvláštní úlohu soudu. A A to bude předmětem kontroly národních institucí. A tam už Evropské, Evropský soudní dvůr nebude mít žádnou úlohu. Národní instituce budou sledovat, zda tato ustanovení jsou naplňována. A vztah sankcí a uplatňování obsahu Sixpacku. Bude třeba ověřit, zda parametry, které jsou v textu, jsou dodrženy a sankce jsou uplatněny podle nařízení. A to již všechno existuje. Smlouva nic nepřináší, ale také nic neodnímá. A ten mechanismus, který existuje, je definován v komunitárním nařízení a je mnohem účinnější než to, co by mohlo být uvedeno v takové smlouvě. Máme tedy sankční strukturu, která je na třech úrovních. Máme tři kontrolní mechanismy. Pan Giorgetti položil otázku týkající se nezávislých institucí. V článku 3 existují určité zásady a potom členské státy stanoví mechanismus nezávislé kontroly. To je naprostá výsada, kterou bez zbytku uplatňují členské státy. A to posiluje také celou část, která se týká rozpočtové kázně, rozpočtové disciplíny. Je to nezbytné, abychom mohli řídit mechanismus jednotné měny. A já sdílím to, co řekli kolegové. Není to dostatečné, existují další otázky. Další významné věci byly zmíněny. Portugalský kolega hovořil o makroekonomické nerovnováze. Je to pravda, existují problémy. A pokud eh, nám zpráva komise sdělí, že u deficitních zemí existuje parametr pro země, kde je přebytek, je ten parametr 6% a v praxi konstatujeme, že Německo je na 5,9. Skutečně máme ještě mnoho práce před sebou. Co se týče skutečného uplatnění nařízení Ferrera, pokud jde o řešení makroekonomické nerovnováhy. Pokud to neuděláme, tak nevyřešíme krizi v eurozóně a v celé Evropské unii. O tom není pochybnosti. Je také nepopiratelné, že pokud budeme uplatňovat rozpočtovou disciplínu na národní úrovni, tak musíme mít zdroje a nástroje, které umožní investice a vytváření pracovních míst, projektové obligace a další mechanismy jsou klíčové, protože jinak eh, celá stavba bude vratká, protože nebude vyvážená. A to jsou otázky pro evropské instituce, ale také pro národní instituce, národní parlamenty, které budou mít svou úlohu. Osobně bych chtěl říci, že je důležité, abychom již v předstihu činnosti vlád Parlamenty by měly vykonávat eh, svou nezastupitelnou roli. Ať chceme či ne, vlády se, se stávají součástí druhé komory Evropské unie a rada se vlastně stává určitou formou senátu. A tady parlamenty musí sehrávat významnou roli. A je třeba tu roli naplňovat. A to také odůvodňuje dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. To už je naprosto politický úkol a to není dnešním tématem. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji. Myslím si, pokud si dobře vzpomínám, že jsou tady dvě otázky, o kterých se hovořilo. Pokud jsem tomu neporozuměla jinak, byla to otázka eh, pana Donahu. Jedna z nich měla co dočinění s ekonomickými nerovnovámi. A otázka, která je zakotvena také v Sixpacku a skutečností, že bychom tady měli silněji eh, situaci přeskoumávat, no, to je v tom směru, eh, kde se parlament snaží vynakládat tlak v Sixpacku, ale víme, že se nám nepodařilo svázat ten balíček symetrickým způsobem e, jako e, celek. Ani ve ani ne co se týče jednotlivých ukazatelů. A to je situace, v které vaše váš přeskum byl zaveden a doufáme, eh, že se budete i dále eh, zabývat těmito problémy, které tady byly naznačeny. A další otázka, nevím, jestli se k tomu ještě chcete vrátit, eh, a sice k vnějším faktorům. Myslím si, že byla položena otázka, co se stane se střednědobými cíly, pokud nebudou dodrženy požadavky kvůli vnějším faktorům. No, this is Toto je velmi důležitá otázka, velmi zajímavý prvek. A e, jasně nám to ukazuje, jak e, důležité je to, aby se nám jako parlamentu a komisi a členským státům podařilo eh, dát článek 3 v soulad se stouvající novou legislativou. Protože to by znamenalo, eh, to se týká článku 3 i 4, eh, protože tady máme doložku, mají se zavést rigidnější prvky, zatímco na úrovni nové legislativy TO tady máme možnost vzít v úvahu tedy v definici z eh, eh, MTO, třeba specifické okolnosti jednotlivých zemí nebo deficit, toto vše můžeme vzít v úvahu. Eh, tedy ty rozdílné prvky celého kontextu, také vzájemnou závislost mezi krizí v jedné zemi a v zemi jiné. A to také má co dočinění s tím, jak eh, komise eh, naplňuje eh, tyto úkoly, jestli odvádí svou práci řádně, anebo ehm, ne, ale souvisí to také s normální mírou přeskumu v rámci Evropského parlamentu a také v Evropské komisi. Souvisí to s tím, jak komise bude definovat to MTO, jak bude definovat ten strukturální deficit, a jak a na jaké úrovni um, um, vezme v úvahu tyto vnější uh, faktory. Podle mě eh, to musí být vzato plně v úvahu. Ale a je to možné, protože strukturální deficit eh, není deficit, který máme ve smlouvě 3%. To je číslo, je to prvek, který je výsledkem nejrůznějších faktorů. Takže si myslím, že tady je prostor proto abychom eh, takto uvažovali o eh, vnějších eh, faktorech. Závisí to na tom, jak to bude konkrétně implementováno komisí. A toto je zase další důležitá role pro parlament, jak na národní evropské úrovni, abychom vedli dialog s exekutivními grémy, nejenom kvůli této smlouvě, kvůli stávajícímu novému zákonu. Tady máme velice důležité, delikátní otázky kterými máme co dočinění a čteme o tom každý den v novinách. Například Belgie musela skorigovat čísla na určité úrovni a e, to se týká každé země. To nejsou jenom čísla, to je způsob interpretace to je otázka politické ekonomie, jak berete v úvahu nejrůznější faktory. Takže je to skutečně věc pro politiky. Ehm, evropská mm, ekonomická zpráva by měla mít toto ehm, na paměti. A myslím si, že tady ještě v příštích letech toho musíme hodně vylepšovat. No a euh, Ještě několik slov eh, k makroekonomické nevyváženosti. Portugalský kolega hovořil o velmi důležitém bodu v této souvislosti. My jsme úplně na začátku postupu, který je naprosto nový a téměř revoluční v porovnání s rozpoložením, v jakém jsme přijímali tento pakt stability. Na začátku eura jsme si mysleli, že jsou tady dvě pravidla, která se týkala pouze řízení eh, veřejných financí, to znamená deficitu a dluhu. A mysleli jsme si, že tím můžeme řídit vývoj ekonomie. Ovšem vzniklo soukromé zadlužení, také eh, nerovnováha z hlediska platební bilance. Zodpovědnost komise při uplatňování nových nástrojů bude zásadní. A tady máme skutečně zárodek makroekonomické politiky, která se může stát společnou a bude mít možnost také řešit eh, otázky, které hm, jaksi vznikají mimo tento systém. Co se týče externí dimenze, tady bych chtěla zareagovat na něco, co řekl ohledně eurobondu finský kolega. Já jsem zpravodajkou ohledně eurobondu a do Sixpacku mé zprávě za podpory všech kolegů jsme také eh, vložili tuto eh, otázku. Je tady jedna věc, která souvisí s krizí. My jsme velmi zaměřeni sami na sebe. Snažíme se hledat léky a to eh, v myšlení, které je velice zaměřené na Evropu. Jeden z důvodů, proč bychom potřebovali jakýsi ekvivalent eurobondů z hlediska USA, je posílit Eh, finanční centrum eura z hlediska také zahraničních eh, měn. Eh, nejde o to, aby to byl jakýsi podnět k výdajům a k neuměrnému zadlužení. To vůbec není rozpoložení Evropského parlamentu. Ale tato externí dimenze řešení, které bychom měli najít pro to, abychom doplnili veškeré nástroje pro zprávu eura, to je zásadní a strategicky důležitá věc. Děkuji. Um, Vím, pane Keš, že jste odkazoval na dokument, který je k dispozici. Um, my obecně tady nebereme příspěvky z pléna. Je um, důležité uh, říct, že tady existuje tento dokument, o kterém jste hovořil, který se uh, týká legálnosti a řekl jste, že je k dispozici na webových stránkách Um, um, přes výboru, kontrolního výboru House of Commons, takže um, ti, kteří eh, se chtějí na to podívat a na jeho obsah, tak, tak mohou učinit. Ano, mm, to je otázka evropského práva. Nejenom se to týká Velké Británie. Ano, to jsem pochopila. Ehm, je to zajímavý dokument, který analyzuje ehm, evropské právní aspekty, nejen právní aspekty Velké Británie. Takže děkuji všem, eh, kdo přispěl do této diskuze eh, s dalším eh, blokem. Začínáme v 11 hodin a tímto máme 3-4 minutky pauzy. můžete si leco vyřídit, ale prosím, nevzdalujte se příliš, abychom se nedostali do časového skluzu. Chers kolegové, navrhuji, abychom se opět vrátili. Zaujměte svoje místa po tomto přerušení našeho jednání. Vstupujeme do poslední fáze. Budeme mít výměnu stanovisek eh, s paní Margaret Vestager, která je předsedkyní ECOFINu. Děkuji paní ministrině za to, že je s námi ten důležitý okamžik v souvislosti s tématy, které probíháme, také v souvislosti s zasedáním ECOFINu, který se právě zabýval paktem Euro plus a těm, tím ročním přehledem růstu a také v souvislosti se summitem eh, na jaře. Vítáme také pana komisaře Ren, který je zodpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro a dále vítáme pana komisaře Laslo Andora, který je zodpovědný za zaměstnanost, sociální záležitosti a začlenování. Všechny tři velmi srdečně vítám. Máte před sebou delegace většiny národních parlamentů 27 členských států. Myslím si, že tady máme 24 nebo 25 zastoupených států. A pak tady máme také představitele Evropského parlamentu. Během dvou dnů jsme diskutovali jednak o výročním přehledu růstu, ale nejenom o tomto tématu. Dnes dopoledne jsme tady měli dva zástupce Evropského parlamentu, kteří vyjednávali rozpočtovou smlouvu. A předtím, než vám dám slovo, dám slovo mým kolegům a já se také zmíním o zvláštním zasedání, které jsme konali včera. Nejdříve tady bude hovořit Alena Masur, který je předsedou rozpočtového výboru. Maximálně má k dispozici pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, páni komisaři, drazí kolegové. Já bych stručně řekl, že v rámci těchto dvou dnů, které ještě neskončily, tohoto setkání, můžeme vyvodit eh, následující závěr. Je nutné nejenom zopakovat tuto zkušenost, ale také ji institucionalizovat. Perváš Beres se k tomu za chvíli vrátí. Buď v rámci uplatňování článku 13 nové smlávy z hlediska těch států, kterých se tato nová smlouva týká, a nebo v rámci uplatňování evropského semestru. Vidíme, že naše jednotlivé členské státy a naše příslušné národní parlamenty musí spolupracovat na rozhodování ohledně rozpočtové politiky a musí zohledňovat evropskou dimenzi. Proto je důležité, abychom měli tuto možnost výměny názorů ohledně situace v jednotlivých zemích, ohledně priorit a zaměření a příspěvků jednotlivých států ke společné evropské politice v rámci plnění našich společných cílů. A to proto, aby po návratu do svých zemí každý mohl přesně precizovat obsah rozpočtu. Další bod, který bych chtěl zdůraznit, je následující. Mnozí z vás včera odpoledne a také během večeře zdůrazňovali skutečnost, že máme konkrétní potíže z hlediska naší spolupráce, protože nemáme stejná východiska. Jak z hlediska obecných ekonomických prognóz Evropská komise nám předkládá nepopiratelné přehledy, prognózy. Ten ta výroční anketa tomu odpovídá, ale hlavně nemáme stejný přístup k prezentaci veřejných účtů, také z hlediska nomenklatury těchto účtů máme rozdíly a zatím se nám nepodařilo konsolidovat veřejné účty národních rozpočtů všech členských států. A samozřejmě k tomu musíme připojit i ještě 28. rozpočet. To je rozpočet Evropské unie. je jasné, že tento nástroj nyní potřebujeme. A to nám umožní, jakmile se nám podaří zadefinovat naší strategii růstu a konkurence schopnosti v rámci evropského semestru postupovat lepším způsobem. A víte, že každý rok v červnu se bude rozhodovat o obsahu této strategie a také o úloze, kterou bude mít každý jednotlivý členský stát a Evropská unie z hlediska naplňování této strategie. To nám umožní každý rok ověřit, co každý členský stát učinil ve prospěch Evropy. Jednak z hlediska snižování deficitu a dluhu, to již nyní víme a eh, můžeme to zohlednit. Také se dozvíme, co budeme dělat ve prospěch konkurenceschopnosti, inovace, výzkumu, budoucích investic ve prospěch nových technologií a také na úrovni evropských sítí. To zatím nedokážeme kvantifikovat v současnosti. Jakmile budeme mít tyto informace, pak bude možné zajistit lepší zprávu evropských záležitostí a také parlamentní kontrolu, za kterou jsme všichni odpovědní. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní bude hovořit moje kolegyně Sharon Bowles, která byla pověřena moderováním první části tohoto panelu, který se zabýval rozpočtovým paktem. A víte, že Evropský parlament nyní probírá text, který se týká této tematiky. Máte slovo.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 Ano, děkuji. Včera jsme vedli velmi plodnou diskuzi o fiskální disciplíně a e, trvalé udržitelném e, ve veřejných financích. A viděli jsme, že je nezbytné, abychom tady e, zavedli demokratickou formu na úrovni EU, tak abychom se mohli pustit do klíčové diskuze týkající se těchto otázek. A body, které tady byly nadneseny a které byly významné a byla to celá široká paleta otázek, mnozí zmiňovali, že je zapotřebí tady mít fiskální fiskální konsolidaci, která bude příznivá pro další růst a toto je hlavní předpoklad pro to, aby byla znovu obnovena důvěra. A byly tady podány některé příklady eh, ze strany členů národních parlamentů, eh, řekli, jak by se toho dalo dosáhnout příklady tedy z nedávné minulosti. A dva zpravodajové z Evropského parlamentu mluvili o Tupac, vyměnili si názory se svými kolegy z národních parlamentů a mluvili o celé řadě politických, technických otázek, jako například cesta k 0,5 strukturálního deficitu. A v průběhu této diskuze a také vůbec za posledního, v rozpravě za posledního dva dny je jasné, že tady máme dva alternativní názory náhledy na věc, které dominují, ale eh, nejsou, a ty nejsou nekompatibilní eh, možná by se eh, dali propojit nebo někdy je, se k ním může přispovat separátně. Za prvé nejde o konzolidaci, určitou konzolidaci fiskální situace, tak abychom mohli obnovit důvěru, ale také je zapotřebí zlepšit růst, aby se navýšila fiskální příjmy. Ehm, a to jsou oba aspekty, eh, ke kterým se vždy znovu vracíme. A diskuze zároveň ukázala, eh, že před námi jsou výzvy, jako třeba docílení, eh, posílení, posílená spolupráce v rozpočtových postupech členských států a otázka legitimity, citlivého přístupu a pak ještě další věci národního vlastnictví a podobně. To všechno je součástí celého procesu. Jde o to mm, pokusit se mm, tady mm, zřídit takové fórum na úrovni Evropské unii. Měli bychom ještě zvýšit propojenost, eh, kterou máme. Eh, nemůžeme už dělat věci izolovaně, mm, jenom na úrovni jednotlivých členských států. A eh, také co se týče veřejné eh, diskuse, eh, jeden ze zpravodajů eh, Evropského parlamentu mluvil o čupek a vyjádřil obavy týkající se další diskuse na evropské úrovni. Veřejná otevřená diskuze by měla být otevřená a měla by dát na přednost před diskuzí za zavřenými dveřmi. A zdá se, eh, že tady nejprve dáváme přednost diskusím za zavřenými dveřmi a teprve pak následují diskuze veřejné. A to asi není úplně nejcitlivější způsob, jak s těmito věcmi zacházíme. A pak jsme šířeji diskutovali otázce dalšího růstu eh, a vytváření pracovních příležitostí, důležitosti jednotného trhu, posilování a dokončování opatření na tomto eh, vnitřním trhu. A já jsem připomínala kolegům, že před sebou máme 20 opatření, ehm, než se dokončí ehm, jednotný trh, než ehm, budeme postupovat dále, tak abychom šli eh, postupy rychlými, protože vidíme, jak je akutní, abychom eh, tohoto docílili právě proto, aby dále jsme posílili růst. Myslím, že nemusím říkat víc, naše diskuze byly samozřejmě daleko obšírnější. Děkuji. Děkuji mnohokrát, drahá kolegyně. A teď v rámci kulatého stolu ohledně udržitelného růstu zaměstnanosti v těch nepříznivých podmínkách eh, bych vás chtěla také informovat o pracech, které hm, postupují. Víte, že jsou prováděny pod vedením dvou komisařů, pan Hán. Eh, pan Olirén. Jednak Evropský parlament provádí tyto práce, dále samozřejmě mm, eh, stávající a nastupující předsednictví se mm, zabývá těmito pracemi. Také zde eh, vystoupilo mnoho kolegů z Národního parlamentu a tři kolegové z Evropského parlamentu. V rámci naší sekce jsme se snažili reagovat na myšlenku, podle které Evropa by měla změnit svoji trajektorii z hlediska eh, růstu. Pan komisař Levandovský zahájil jednání naší sekce. Eh, jednak vycházel z toho, že až do posud jsme eh, prožívali jakýsi hm, evropský mýtus kolem mírových dividend. Ale nyní jsou tyto dividendy již spotřebovány. A Moderní alternativa by měla spočívat v tom, že bychom se měli na Evropu dívat jako na globálního hráče. Ovšem to nezapadá do toho evropského snu, který mají naši občané. Říká se nám, že to je není postačující. Měli bychom najít něco, co by nějakým způsobem oživilo význam tohoto evropského snu a proto se hodí právě možnost zvládnout tento růst a dostat se do eh, dobré situace po krizi. Pan komisař Hahn o tom hovořil. Hovořil o strukturálních fondech, které jsou velmi významné, které by mohly být vnímány jako nástroje pro růstové politiky Evropské unie. Za Evropskou eh, za Evropský parlament hovořila paní Cornelisen, která je zpravodajka, hovořila o čtyřech principech. Jednak o tom, aby to bylo na národní, ale i evropské úrovni, kdy v určitý okamžik by bylo nezbytné zabudovat evropskou dimenzi do e, svých úvah. Jak, ať už je to situace, která je v deficitu nebo na, naopak v přebytku, je nutné se zaměřit na investice a tyto investice musí být poměřovány nejenom z hlediska národních cílů, a také z hlediska evropské dimenze, z hlediska přidané hodnoty. Dále je nutné se zaměřit na dlouhodobější vize. To bylo řečeno také. My teď hovoříme o roce, který prožíváme, 2012. Měli bychom ho vnímat tak, že zatím používáme pouze desetinu celkové kapacity, která je nutná proto, abychom naplnili cíle strategie Evropa 2020. Dále se hovořilo o významu principu demokracie, jakmile se hovoří o hlavních směrech ekonomické politiky. V jednotlivých vystoupeních na naší sekci se hovořilo o různých tématech, zvláště o mobilitě. Mobilita je otázka, o které hovořil jeden z našich rumunských kolegů. Ptal se, zda otázka mobility a překážky, které existují v tomto ohledu v EU, zda je toto handicapem anebo zda bychom se eh, měli znepokojovat únikem mozku, které eh, můžeme registrovat v některých členských státech. Pak se hovořilo o daňovém systému, který by měl také přispívat k nápravě současné situaci. I o tom se hovořilo. Eh, fiskalita vůbec byla předmětem diskuze. Hovořilo se o tom, že je nutné zajistit větší spravedlnost v rámci jednotlivých vrstev společnosti v Evropě. Mnoho vystoupení se týkalo nutnosti zajistit konzistentnost mezi rozpočtovými cíly a schopností realizovat strategii Evropa 2020. Dále jsme zaznamenali velmi výraznou obhajobu zohlednění situace mladých lidí a zazněl také požadavek, tak jak o tom hovořil pan předseda Lamassur, aby Mm, se sjednotily rozpočtové postupy tak, aby vznikala synergie tam, kde máme společné strategické cíle mezi národními a e, evropským rozpočtem. To byly velmi důležité návrhy a každý by měl zvážit dopady těchto návrhů, až budeme v budoucnosti vyjednávat nové návrhy ohledně strukturálních fond, anebo až v rámci nových finančních výhledů se pokusíme podporovat tuto myšlenku společné rozpočtové nomenklatury. Chci připomenout, že od roku 2005 hovoříme o harmonizaci eh, harmonogramu, harmonizaci makroekonomických údajů, na základě kterých se vytvářejí národní rozpočty, ale je vidět, že tato cesta bude ještě dlouhá. Došlo také k výměně názoru mezi eh, švédskými kolegy, eh, kteří hovořili o poučení eh, ze švédské zkušenosti, jak se Švédsko vypořádalo s potížemi. Ve Švédsku nedocházelo mm, k narušování toho ochranářského státu. Vyřešili tento problém již před sedmi lety a zvláště ve Švédsku tyto postupy zapadaly do e, vize, která byla mobilizující pro celou společnost v souvislosti e, s přistoupením této země EU. Někteří kolegové hovořili také o relevantnosti sankcí z hlediska jejich schopnosti generovat pracovní místa. Na závěr bych tuto zprávu uzavřela tím, že bych se zmínila o výměnách ohledně rozpočtu Evropské unie a rozpočtu národních států. Hovořilo se o restrikcích z hlediska národních rozpočtu, zda by i evropský rozpočet měl být předmětem těchto restrikcí a zda z hlediska makroekonomie jsou zde specifické úlohy. Komisař Levandovský hovořil o rozpočtu EU a mm, hovořil o tom, že z hlediska strukturálních fondů tento evropský rozpočet může mít pákový efekt, který by byl velice strategický v některých regionech a v některých státech a mohl by podnítit investice, které jsou zcela určující, pokud chceme naplnit cíle, které jsme si společně stanovili. Vzhledem k tomu, že nikdo mi neodebral slovo, <laughs> tak se omlouvám, že jsem eh, poněkud eh, dlouze eh, přednášela tuto zprávu. A v každém případě nyní předávám slovo paní ministrini. A chtěla bych znova zopakovat, jak vypadá náš rámec. Na jaře bude Evropská rada. Bylo by dobré, abyste řekla, jaká je evropská diagnóza této krizi, jako přidanou hodnotu eh, evropského typu může přinést eh, každý členský stát eh, s ohledem na národní rozpočet a národní zaměření ekonomiky. Takže máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát, jak za úvod, tak i za pozvání. Já bych chtěl navázat na pojem strategie EU 2020, protože úkol, který máme před sebou, se změnil v posledních v posledním roce a půl. A cesta k dosažení tohoto cíle, tedy strategie 2020, musí být řešen v kontextu ekonomické krize. A v tomto směru jsem se velmi těšil na tuto diskusi, protože nejdůležitější subjekty jsou zde Evropský parlament, národní parlamenty, komise, rada. Samozřejmě nám scházejí ještě sociální partneři a byla jsem velmi spokojená s diskusí se sociálními partnery před krátkou dobou i z hlediska makroekonomické nerovnováhy a toho, co se má udělat. Protože v krizovém kontextu je třeba zapojit co možná nejvíce lidí. A chci jenom říci, že bych chtěla řešit pět jednotlivých otázek. Jsou to důležité prvky při řešení krize a nalézání nové cesty vpřed za prvé stabilizovat Evropu. Schoda nad Řeckem je velmi důležitá v tomto směru. Je třeba zajistit, abychom nezrychlovali a musíme být velmi pozorní, abychom nalezli ty faktory, které místo akcelerace procesu by měly proces stabilizovat. Je třeba, aby finanční sektor dobře fungoval. Měli bychom zamezit vysychání úvěrů. A malé a střední podniky skutečně potřebují dobře fungující finanční sektor. Za třetí je třeba zajistit, že každá země bude provádět moudrou konsolidaci, tedy konsolidovat uvážlivým způsobem, který nepodváže růst. A to je úhelný kámen finančního kompaktu, fiskálního kompaktu. Konsolidace je důležitá, ale způsob, jaký provádíte, je také velmi důležitý. Za čtvrté, reforma v každém členském státě. Je třeba zajistit, aby parlamenty i populace plnili své povinnosti, k čemu se zavázali a je třeba to provádět v každém členském státu. A pátá dimenze, faktory, které podporují růst v Evropě. A to je klíčový faktor, o kterém jste jednali, tedy zajistit, aby evropský rozpočet i ve víceletém finančním výhledu se zaměřoval na strategii Evropa 2020 a na krizový management. A to je velmi důležitý úkol. Mít před sebou tuto rovnováhu a i dynamiku s národními parlamenty a národními rozpočty tedy dynamika mezi evropským a národními rozpočty. A samozřejmě reforma jednotného trhu je klíčová. A v tomto směru se musíme soustředovat na faktory podporující růst v Evropě a také na to, co může vykonat každý členský stát. Jenom několik eh, hlubších poznámek, protože se domnívám, že jeden z důležitých aspektů této diskuse je zdůrazňovat že konsolidace a zdravé veřejné finance nejsou v rozporu s vytvářením pracovních míst a s růstem. A možná přímo naopak, konsolidace je předpokladem pro generování trvalého růstu. Je to taková přízemní forma uvažování, ale konsolidace vyvolává důvěru. A taková důvěra zajišťuje finanční stabilitu a nízké a stabilní úrokové sazby. To znamená, že půjčky jsou dostupnější a to také potom podněcuje veřejnou spotřebu a investice. A důvěra je ještě o to důležitější v současné situaci, kdy otázka důvěry nejen ve finanční trhy, ale také v politické vedení je klíčová. A musíme zajistit, že nejen trhy, ale možná ještě spíše podniky a spotřebitelé mohou mít jistotu, že mohou věřit svým politickým představitelům, parlamentům, radě, národním institucím. A proto modrá konsolidace je předpokladem pro růst, nikoli překážka růstu. A modrý přístup upřednostňovat výzkum, vzdělání, rozvoj, přechod k zeleným technologiím, to je také v tomto směru velmi důležité. Poučení z krize nám říkají, že musíme splnit pro sliby, které byly dány v oblasti konsolidace. A myslím, že bychom měli projevit větší nasazení při plnění reform, protože jinak se budeme muset směřovat s velmi nízkým růstem a s eh, nezaměstnaností mládeže v řadě zemí. Výzvy, kterým čelíme, nás samozřejmě nutí přímo spolupracovat a zcela otevřeně spolupracovat. K tomu docházelo v minulosti a velmi obdivuji práci nad eh, šesti balíčkem a, vse, a ve, ve stejném duchu bychom měli zajistit, že faktory podporující růst v Evropě nám pomůžou tyto věci plnit. Jak už jsem řekla, velmi obdivuji práci na Sixpacku a ta, tato reforma paktu růstu a stability. A to je jeden z důvodů, proč jedna z klíčových priorit dánského předsednictví je implementace, realizace. Zajistit realizaci těchto nových pravidel evropské hospodářské spolupráce. To je naprosto klíčové, protože jinak budeme strojem na rozhodování, který nikdy nezajistí, že se ty věci skutečně budou realizovat a že se s tím lidé setkají v každodenním životě. Děláme maximum pro to, aby evropský semestr byl reálný a budeme tedy se zabývat i makroekonomickým rámcem a chceme, aby hlavy států udávaly směr v oblasti mezinárodní ekonomiky. A tady je třeba, aby národní parlamenty také převzaly vlastní odpovědnost v tomto kontextu. Na evropské úrovni samozřejmě vycházíme ze Sixpacku a další dva návrhy jsou před námi. Samozřejmě to je takzvaný two-pack, tedy dvojbalíček. Mně se strašně líbí tyto výrazy. A jsem si zcela jistá, že nikdo jiný tomu nerozumí. Avšak obsah je důležitý. Je třeba zajistit, abychom opravdu věděli, jak postupují jednotlivé země a pokud jedna země má problémy, abychom to bedlivě sledovali tak, jak se dělo v minulosti. Rada minulý týden dospěla k dohoděn u těchto dvou návrhů a my bychom chtěli zahájit trialog s parlamentem, pokud k tomu bude parlament připraven. Jednu věc bych chtěla zde rozvést a blížím se ke konci svého vystoupení úloha národních parlamentů by měla být eh, posílena a také evropská spolupráce u národních parlamentů. A je klíčové, aby evropské závazky také zaznívaly doma. Protože to, co slíbíte na evropské půdě, by mělo být také slibem, který bude dodržen na národní úrovni. A to je skutečně základní myšlenka fiskálního kompaktu. Ano, to, co jsme slíbili v rámci Evropské unie, budeme plnit také na domácí půdě. Protože potom nastane úzká souvislost mezi evropským uvažováním a národním vnitrostátním uvažováním a to nás může posunout ku předu. Fiskální kompakt je inovací právě proto, že přenáší na domácí půdu závazky v oblasti fiskální politiky. A to představuje také přidanou hodnotu Evropské řízení ekonomiky. Musíme také přizpůsobovat konkrétní rozpočty, což samozřejmě, jak věřím, respektuje dohodnutá doporučení a různá přizpůsobení. Získáme maximum informací, vedeme diskusy zde se sociálními partnery, tak, jak se stalo v, ve Štrasburku před krátkou dobou, a všechny tyto informace vyústí v trasu, kterou si stanovíme před, před sebou. A také je třeba říci, že se musíme dohodnout na doporučeních, pokud jde o konsolidaci, investice do výzkumu, do vzdělání, přechod k zelené, zeleným technologiím. To jsou klíčové důrazy v tomto směru. Není jiné cesty, než eh, nalézt eh, tyto věci. A víte, že my tak postupujeme, pokud jde o akt o jednotném trhu. My se těšíme na výměnu názorů a těšíme se i na spolupráci s Evropským parlamentem i národními parlamenty v té další polovině evropského semestru. Děkuji. Nechtěl jsem vás eh, přerušovat a nyní chci vyzvat pana komisaře, aby se více držel evropských řečnických hlůd, aby byl tedy stručnější a snad ho požádám, aby se vyjádřil k duchu. Jak tedy se dívá na diskusi s Evropským parlamentem, abychom skutečně osvítili, osvětlili evropskou dimenzi tohoto procesu. Evropský parlament se mobilizuje, aby v rámci prvního čtvrtletí letošního roku maximálně využil obsah AGS a aby se to stalo základním dokumentem. Jean-Paul Gozes hovoří o ekonomických rozměrech a kolegyně zde připravuje zprávu o aspektech zaměstnanosti. A Evropský parlament touto cestou se, se, se snaží předjímat eh, témata Evropské rady na jaře, ale tak tomu ve skutečnosti vůbec není. My chceme, aby veřejná rozprava, parlamentní rozprava okolo tohoto tématu zazněla a snad bude možné říci, jak vlastně se díváte na parlamentní dimenzi této diskusy. Tedy jak, co se týče národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Máte slovo na pět minut. Máte slovo na deset minut, pane komisaři. Uh, Paní předsedkyně, děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu a zástupci národních parlamentů členských států EU. Nejprve bych rád poděkoval za e, e, příležitost e, vyhářit se k závěrům, kterým jste dosáhli v diskuzi o evropském semestru, diskuzi tedy, kterou jste vedli včera a dnes. Ehm, jsem rád, že o tomto mohu s vámi diskutovat. Mm, rád bych poděkoval paní ehm, Bous, eh, panu Lamasurovi eh, za eh, zásadní a kompaktní zprávu o vašich dialozích a rozpravách, které jste vedli v průběhu této konference tohoto setkání. Zdá se správné tady poznamenat, že tato interparlamentní konference Eh, začátku evropského semestru se eh, stává pravidelnou eh, akcí. Protože i význam otázky zodpovědnosti a demokratické legitimnosti, naší politické aktivity nemůže být podceňován. A zvláště to platí v dobách krize, kterou stále ještě prožíváme. A jen vy, jako volení zástupci mm, evropských občanů, můžete se postarat o to, že bude zajištěna zodpovědnost a demokratická legitimita. Urazili jsme kus cesty za poslední dva roky, že jsme se snažili eh, dokončit eh, eh, monetární unii, snažili jsme se použít správné architektury tak, abychom posílili ekonomickou zprávu. Nová struktura je zaměřena na to, abychom Ehm, zajistili ekonomickou politiku členských států EU, abychom přispěli k ehm, dosažení společných cílů, tedy rovnováha, sta, eh, rovnováha stabilita, růst a sociální pokrok tak, jak ehm, je, se s ním počítá v evropských smlouvách. A tady je nutné posoudit a skoordinovat politiku mm, ještě před konečnými národními rozhodnutími a nejen poté, co tato rozhodnutí eh, padla, jak bohužel se mnohokrát v minulosti stávalo. A docházelo k tomu i bez dostatečné politické eh, koordinace. A jádrem evropského semestru je právě umožnit eh, tuto koordinaci ex ante nebo koordinaci předem a s velice si cením vaší angažovanosti a e, myslím si, že právě z tohoto důvodu je vaše účast v tomto, v tomto úsilí tak důležitá. Dámy a pánové, evropský semestr tohoto roku 2012 je prvním e, reálným e, krokem takzvané legislativě šesti balíčku. Měli jsme tedy pilotní semestr minulý rok, ale toto je první semestr, eh, kdy už je v platnosti Sixpack. A tento, toto důležité pravidla, jak fiskální, eh, týkající se fiskální a makroekonomických rovnovách dvě členských státech, jsou velmi eh, důležitá. Je to důležitější, než tomu bylo dříve, zvláště v eurozóně. Máme ekonomické a finanční propojení mezi jednotlivými členskými státy. Tato propojení jsou jsou um, velmi hluboká a jsou um, tu zde důsledky rozhodnutí, která se udělají v jedné zemi, tyto důsledky se přelí do um, jiných zemí je zapotřebí ještě hlubší integrace, tak aby hladce fungovala monetární unie. A proto je důležité eh, dodržovat mm, právě tento, eh, tento fiskální pakt eh, s 25 členskými státy. Ehm, vím, že se bude toto ratifikovat, ehm, tento nový fiskální pakt ehm, Eh, bylo to schváleno v eh, listopadu, jsou tady ještě další, ale dva návrhy, které mají doplnit tento sixpack. Je zapotřebí úzce sledovat a posílit eh, mechanismus přeskumu v členských státech EU. Jde um, hlavně o takový kalendář, časovou osu, tak aby se připravili národní rozpočty a pak má dojít posouzení na evropské úrovni ještě předtím, než toto bude um, definitivně schváleno. Ehm, druhá věc se týká posílení dohledu eh, v členských eh, státech, ehm, eh, dohledu nad vlastní finanční stabilitou a tak se to i bude týkat finanční stability ostatních států, které patří do eurozóny. Je jasné, že tyto návrhy, které předkládáme, znamenají dalekosáhlou koordinaci národních politik na, na úrovni EU. E, e, návrh rozpočtového, rozpočtového monitorování zahrnuje také možnost, aby komise žádala o, požádala o revidovaný rozpočtový plán ze členských států e, v případě, že dojde k, k porušení pravidel takovéto rozpočtové politiky. Toto je důležité, aby se proto, aby eh, členské státy eh, dodržovaly eh, pravidla, která byla schválena na úrovni EU. O všech těchto pravidlech se rozhodlo jednomyslně v Radě Eh, také v 27 mm, členských státech mm, a také eh, s, s Evropským parlamentem. A je naším úkolem v komisi eh, zajistit, aby tato pravidla byla dodržována, abychom všichni mm, praktikovali to, co kážeme. Abychom praktikovali toto doma, co kážeme v Evropě. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že takováto míra hlubší integrace je nezbytná pro ekonomickou a monetární unii, tak aby fungovala řádně, aby se stala natolik robustní, aby bylo možné zabránit ekonomickým a finančním krizím jako krize, kterou právě procházíme nebo kterou jsme procházeli v nedávné době. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je eh, jasné, že prevence je vždy lepší než eh, následné eh, korekce. A to je právě jádrem, samotným jádrem evropského semestru a jádrem nové ekonomické zprávy. Dámy a pánové, Pravidla a požadavky mm, nejsou jen e, cíly e, samoučelnými. E, jsou to také nástroje k tomu, abychom zajistili to, že politické kroky zaměřené na větší růst, zaměstnanost, vyšší stabilitu, větší sociální pokrok, aby všechny tyto cíle mohly být účinně splněny. Je právě podstatou naší politiky, a tady bych se rád ještě soustředil na ehm, jeden svůj příspěvek. Paní předsedkyně ehm, ehm, hovořila o EU jako globální partnerovi. Chtěl bych hovořit o setkání e G20 z tohoto týdne, protože je to také součást globální zprávy. A Evropská unie tady hraje velice důležitou Eh, roli. Měl jsem možnost zastupovat při této příležitosti Evropskou komisi eh, s panem, paní komisařkou. Minulý víkend se, se konalo setkání G20 ministrů eh, financí a také to byli guvernéři centrální banky, konalo se to v Mexico City a tady jsme se zabývali stávajícími ekonomickými a finančními výzvami. A tentokrát jsem pocítil trošku pozitivnější atmosféru mezi našimi partnery z G20, tedy pozitivní pozitivnější atmosféru, co se týče odezvy na eh, současnou krizi. Eh, by, bylo důležité, že G20 eh, přeorganizoval proces, proces, který byl v posledních měsících schválen v Evropě. Máme tady, jedná se o odezvu na krizi, o posílení fiskálních záležitostí, jako v Itálii, Španělsku a v jiných zemích. A dále jde o schválení opatření, která budou snižovat finanční stresy, jde o eh, refinanční operace, také o vytvoření silnějších institucí, eh, které eh, posílí reformy, také posílení strukturálních opatření a Řecko by se mělo dostat na cestu, která povede k udržitelnému vývoji. Partneři z G20 vyjádřili silnou podporu našemu odhodlání překonat krizi a vrátit se na cestu k obnově. Naše, náš přeskum roční tady, tady byl zahájen tedy evropský semestr a je zapotřebí eh, vytvořit příznivé finanční prostředí tak, aby byla znovu nastolena důvěra. Eh, důvěra eh, v rozpočty, důvěra investorů povede k tomu, že bude posílen růst. Ovšem i konsolidace s příznivějším finančním prostředím toto mm, samo nemůže posílit růst a proto je zapotřebí strukturálních reform, aby se posílily další potenciály. To je další prvek, který je důležitý pro naši, naši realitu reakci na eh, krizi. Eh, obávám se, že už vypršel můj čas. Chtěl jsem ukončit tím, že e, e, řeknu, že docílení e, dalšího růstu a vytvoření pracovních příležitostí je tvrdý, tvrdá výzva v dobách takovýchto časů, v dobách omezení veřejných výdajů. Ale je tady řada příkladů toho, kdy členské státy překonaly závažné krize a to odhodlanou akcí a reformami, přizpůsobení se situaci například Dánsko nebo Holandsko, to bylo v 80. letech, ve Švédsku, ve Finsku v letech 90. a nebo Německo při minulém desetiletí. Irsko, e, Lotyšsko jsou nejnovějšími příklady toho, že ekonomická obnova a návrat k růstu může být docílen i v velmi tvrdých podmínek. Není důvodu, eh, důvod komu, proč by nebylo toto možné i v jiných členských státech. A i když Evropa prochází Mm, mírnou eh, recesí, tak přesto vidíme náznaky stabilizace, potřebujeme další rozhodné kroky, abychom se mohli dát na tuto cestu eh, stabilizace a proto můžeme konstatovat, že eh, máme před sebou reálnou šanci ehm, se dostat do, k trvale, na cestu k trvale udržitelnému vývoji a dalšího vytváření pracovních příležitostí. Myslím si, že je zapotřebí spolupracovat na tomto cíli, nejenom v tom, že si budeme vyměňovat informace, ale i mm, příklady z osvědčené praxe a tak můžeme zvýšit i míru veřejné podpory pro mm, dosažení naší společné politiky. Jde o reformy, které jsou pro nás tak klíčové. Pro nás všechny Evropany tak abychom překonali úspěšně krizi a vrátili se opět k růstu a vytvářeli další pracovní příležitosti. A to od nás naši občané očekávají. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní dám slovo komisaři Láslo Andorovi, který odpovídá za zaměstnanost, sociální věci a začlenění. A mezi tím vás vyzvu, ti, kteří by chtěli vystoupit v následující rozpravě, by měli využít karty, které dostali, nebo listy, které dostali za tímto účelem. Pane komisaři, máte slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem přesvědčen, že včerejší a dnešní setkání je velmi důležité, jak díky obsahu, tak také díky tomu, co představuje jako proces. Pokud je o obsah, velmi vítám skutečnost, že existuje není koncenzus o potřebě překročit fiskální disciplinu a řešit udržitelný růst, sociální soudržnost a tvorbu pracovních míst. A obsah evropského semestru vyžaduje lepší koordinaci politiky zaměstnanosti, kromě koordinace ekonomik, ekonomické politiky, nové formy přivlastnění si těchto procesů ze strany nejen evropského, také národních parlamentů. A chtěl bych rozvést tyto dvě linie. Za prvé, jsem přesvědčen, že současné prostředí volá více než kdy jindy po cílenějším růstu zaměřeném na pracovní místa, na řešení nezaměstnosti jako naléhavé otázky. A prováděcí politiky jsou důležité pro vytvoření inkluzivního růstu. A to vše bylo zdůrazněno na neformální Evropské radě koncem ledna a bude potvrzeno v tomto týdnu. Třeba aby fiskální konsolidace nepodvázala nárůst výdajů v oblasti aktivní politiky na trhu práce a vzdělávání a také rekvalifikace pro nezaměstnané. Je důležité nechat fungovat automatické stabilizátory a také eh, řešit asymetrie v evropské ekonomice. Propast, která se prohlubuje mezi zeměmi, kde je vysoká nezaměstnost a kde dochází k recesi. Komise a roční průzkum růstu definovali hlavní priority pro letošní rok v oblasti zaměstnanosti a v sociálních věcech. Za prvé, priority by měly být eh, nasadit více sil pro vytváření pracovních míst v Evropě, řešit otázku nezaměstnanosti mládeže, to je prioritou pro komisi a my jsme využili všechny možnosti pro vyřešení této výzvy v kriticky zasažených členských státech, zejména v rámci iniciativy pro mládež, která byla spuštěna v loňském roce a dalšími kroky, které svala Evropská rada. Měli bychom vytvořit globální strategie pro zaměstnanost mládeže, kde budou definovány naléhavé potřeby a kde budou také vytvořeny předpoklady pro národní plány v oblasti zaměstnanosti. Aktivní opatření na trhu práce, kdy máme, musíme bránit tomu, aby se nezaměstnanost stala strukturální zaměstnaností. Za čtvrté, efektivita systému sociální ochrany by měla být navýšena, aby fungovaly jako nárazníky proti sociální exkluzi a chudobě a abychom zabránili nárůstu nerovnosti a možností vzniku sociálního neklidu. To by mělo doprovázeno aktivními politikami sociálního začlenění. Systémy vzdělávání by měly být modernizovány a zefektivněny. Potřebujeme včasný zásah, který brání předčasnému opouštění školní docházky. A to vše jsou postupy, které jsou vyzkoušené a zdravé. Zprávy paní Cornelise a paní Beres byly schváleny na minulém plénu a rada schválila závěry k nezaměstnanosti a řešení sociálních otázek. Kritickou otázkou je není realizace. Celá řada nezbytných opatření musí být realizována na úrovni členských států, ale některé kritické nástroje a iniciativy jsou na úrovni Evropské unie. Chci nejdříve zdůraznit finanční nástroje, které potřebujeme pro lepší realizaci. V oblasti sociálního začlenění a zaměstnanosti bych zmínil Evropský sociální fond, fond globalizační, Progress, EURES a program mikrofinancování. Komise navrhuje obnovení těchto fondů pro další programovací období. A tyto návrhy jsou nyní již odevzdány Radě a Evropskému parlamentu. To se týká nového globalizačního fondu a Evropského sociálního fondu a programu pro změny a inovace, který vlastně združuje mikrofinancování Progres a Eures pod jedným štítem. Komise věnovala zvláštní pozornost propojení těchto fondů skrze jednotlivé nástroje s převládajícím cílem strategie Evropa 2020 zejména pokud je o zaměstnanost. Také navrhuje zjednodušit a vyjasnit postupy, které jsou nyní projednávány s Radou a Evropským parlamentem. Také jsme dostali celou řadu připomínek od národních parlamentů. To vše dává smysl, ale je důležité, abychom nestratili ze zřetele náš skutečný cíl, tedy když jednáme o konkrétnostech těchto programů. Pokud myslíme vážně podporu růstu a oživení, musíme si dát nástroje, které nám umožní dosáhnout tohoto cíle. Dámy a pánové, iniciativa pro přijetost mládeže, o které jsem již hovořil, vytváří metody, jak bojovat s nezaměstnaností mládeže. Soustředíme se na osm členských států, kde je nejkritičtější situace, pokud je o mládež. A jsou-li další otázky, budu připraven o tomto programu hovořit podrobněji. Chci jenom říci, že komise představí původní hodnocení implementace iniciativy příležitosti mládeže na neformálním setkání ministru práce a sociálních věcí v Dubnu. Kromě toho vytváření pracovních míst vyžaduje více nových myšlenek, více nových iniciativ a určitě více rozhodných kroků. A úspěšné naplnění strategie Evropa 2020 pro inkluzivní a udržitelný růst bude záviset na schopnosti generovat pracovní místa a na tom, zda budou politiky zaměstnanosti připraven reagovat na strukturální změny. Hlavní výzvou do budoucnosti je přechod na zelené technologie a program udržitelnosti, zejména revoluce v oblasti informatiky a komunikací, demografická výzva a stárnutí populace. Pozdějináře bych chtěl předložit balíček zaměstnanosti. V tomto balíčku předložím nové iniciativy, lep, pro lepší provázání politiky zaměstnanosti s některými klíčovými iniciativami z, ze strategie Evropa 2020. A tento balíček se soustředí na nástroje, které jsou třeba pro podporu dynamiky trhu práce. Musíme řešit eh, neadekvátní kvalifikaci a problémy v oblasti mobility. Souhlasím s předsednictvím. Musíme také vysvětlovat, co znamenají někdy tyto záhadné termíny. Pokud jde o ekonomické řízení a Sixpack, nejde jenom o fiskální dohled, ale také jde o koordinaci fiskálně ekonomické politiky a zabránění makroekonomické nerovnováze. A v tomto novém rámci ekonomického řízení úloha národních parlamentů Evropského parlamentu jsou klíčové, zejména z hlediska transparentnosti a rozhodování. A to je důvod, proč ekonomický dialog, který je zajištěn novým nařízením, je velmi důležitý. A chci zdůraznit další aspekt evropského řízení, které potřebujeme pro přivlastnění si těchto projektů a vyváženost. Je třeba doplnit ekonomické vedení také koordinací politik zaměstnanosti. To jsou závěry Rady EPSCO a také je to v závěrech Evropské rady. Není to vždy jednoduché, protože ne, nejde jenom o akademickou podporu. Ma, makronomická podpora, mikroekonomický aspekt jsou provázány. A existují výzkumy, jak vytvořit určitou konzistentnost mezi těmito složkami, ale je třeba mít jistotu, že neza, nezaměstnanost, konkurenceschopnost a produktivita patří k indikátorům možných makroekonomických nerovnovách. A tyto nerovnováhy souvisí také se situací na trhu práce a diagnóza znamená větší přivlastnění si radou EBSCO těchto otázek. Existují různé mechanismy pro výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti sociálně, v oblasti zaměstnanosti. A já chci konečně zdůraznit, že to vše nestačí. Musíme překročit rámec výměny zkušeností. Komise navrhne metody práce v tomto směru a jsem pevně přesvědčen, že úloha Evropského parlamentu a národních parlamentů patří k sledování vývoje v této oblasti a my vítáme tuto úlohu a proto má účast na této akci je tak důležitá. Děkuji, pane komisaři. Dostáváme se k části rozpravy v našem programu a vzhledem k počtu zapsaných do diskuze. Omezím vaše vystoupení na dvě minuty. Nejdříve má slovo pan Filip Mariny, předseda finančního výboru francouzského senátu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem dorazil včera mm, s určitým skeptickým rozpoložením. Kladl jsem si otázku, eh, v čem bude užitečné toto setkání. Na závěr tohoto jednání Dovolím si eh, konstatovat, že moje závěry jsou smíšené. Byly tady dobré i méně dobré věci. Dobrá věc spočívá v tom, že eh, zde máme opravdu nebývalý charakter tohoto setkání. Národní parlament je Evropský parlament a potom Evropské instituce. Ta méně dobrá věc spočívá v tom, že bychom eh, se měli připravovat lépe na program, na konkrétní aspekty, tak abychom se vyhnuli tomu, že opět tady budeme tak eh, trošku vytvářet určité mimikry parlamentů. Je to dobré a užitečné vyslechnout si stanovisko eh, konzervativců z Velké Británie, ale o to tady podle mého názoru úplně nejde. Stejně tak eh, poslední vystoupení pana komisaře se týkalo jaksi korektně politických všeobecností. To nám vůbec nic nepřináší. Podle mého stanoviska, pokud chceme, aby toto setkání bylo užitečné, a já si myslím, že by mohlo být užitečné, definujme konkrétní témata. Protože six-pack, two-pack, nová smlouva mezivládního charakteru, toto vše hluboce změní pracovní postupy národních parlamentů. My potřebujeme koordinaci, potřebujeme realistický technický přístup. To je job členů parlamentu. Nejde o to, abychom tady měli velká slova, abychom se vzájemně potěšili těmito velkými slovy a poslouchali politicky korektní slova. Takže, paní předsedkyně, já se velice rád vrátím, pokud dojde k tomu naznačenému vývoji. Děkuji, drahý kolego. Pan Dali z Irska, z finančního výboru, který je zodpovědný také za reformy. Vážená paní předsedkyně, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že mohu pohovořit na tomto důležitém setkání. Vítám iniciativu. Je to velice dobrá eh, lekce pro mm, členské státy, že se mohu vyslechnout mm, zkušenosti z jiných členských států a sdílet je. Eh, myslím si, že je to velmi eh, důležité udělat to na této úrovni. Jedna z otázek, mm, kterou jsme možná nedostatečně dnes pokryli, je otázka bankovní krize a bank. Bylo o tom už mluveno na tomto fóru, myslím, u příležitosti jiných setkání. Včera jsme zjistili, že 23 milionů malých středních podniků existuje napříč Evropskou unii a 23 milionů lidí je nezaměstnaných v Evropské unii. A v Irsku, když se na to podíváme ze správné perspektivy, eh, tak jistě komisaři budou také vědět, že máme deficit ve výši 10%, ale navíc máme ještě velký státní, velké státní zadlužení. Eh, a Eh, to je 119%, 119% HDP v příštím roce. A eh, to nejde, je otázka korektivních opatření. Jsme ochotni jít do opatření 15% HDP v letošní, letošní rok korektivní opatření 25 mm, mili, eh, miliard euro. A to znamená, to jsou všechno výzvy. Výzvy, které jsou propojeny s mm, krizí bankovního systému. Přes kapitalizaci pořád ještě tento systém nefunguje. To znamená, mám dvě otázky. Jaká je role Evropy a Evropské centrální banky při poskytování pomoci v bankovní krizi a jak snížit zadlužení například v Irsku nebo v jiných zemích myslím si, že, e, to, e, že tato opatření zatím nepomohla ekonomii. To znamená, jaká je role Evropy. E, dále tady byly se, se z Národní banky, to je všechno na úkor daňových poplatníků. A e, Myslím si, že to by mě zajímalo, protože jsem to slyšel už od ostatních e, zástupců členských e, států. Chtěl bych vědět také, jaké byly zkušenosti členských států. Vy jste tady mluvili také o historii, o 90. letech, o Švédsku, Finsku, které mají své zkušenosti na cestě k obnově. Děkuji. Děkuji. Paní Kukuma Kutra z Kyperského parlamentu bude hovořit Paní předsedkyně, ano, my sdílíme obavy, které tady eh, byly vyjádřeny z hlediska opatření, která přijala členské státy ohledně rozpočtové kázně. Jedná se o změny, které jsou realizovány jménem této disciplíny a narušují svrchovanost států. Přitom klauzule permanentního vyváženého rozpočtu eh, má souvislost se sociální strukturou a může mít dopad na prohlubování eh, rozdílu mezi chudými a bohatými. A může v důsledku toho docházet k navyšování nezaměstnanosti. Podmínky hm, života řeckého národa nesouvisí s nějakými vrozenými rysy. A také tady no- nedochází k nějakým machinacím. Všechno toto vyvěrá ze současné krize. A nebylo by dobré, aby rozpočtová rovnováha představovala samoučelný cíl. Musíme myslet na růst a zaměstnanost. Musíme klást důraz na veřejné výdaje v oblasti výzkumu, zeleného vývoje ve prospěch eh, malých a středně velkých podniků. Vyslechla jsem si, vyslechl jsem si vystoupení ohledně zaměstnanosti a všechny tyto argumenty jsou důležité, ale já bych chtěla zvláště upozornit na to, že potřebujeme nový pakt stability a růstu, který by umožnil členským státům uplatňovat model, který by bral v potaz podmínky v jednotlivých členských státech a který by nevyvěral z jakéhosi vnucování modelu ze strany významnějších nebo větších států. Děkuji. Bude hovořit za francouzský senát a paní sanchez Kamaši. Pan Tweet má slovo za francouzský senát. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyjádřit potěšení eh, z toto meziparlamentního setkání mezi národními parlamenty, Evropským parlamentem. Dovolím si zdůraznit specifické charakteristiky eurozóny. Tak jako každý zde velice lpím na komunitární metodě. Chci tím říci, že přechod na euro změnil situaci pro ty z těch států, které euro přijali jako vlastní měnu. Vlastně, jakmile má členský stát euro, nemá již možnost eh, monetárním způsobem upravovat situaci. Euro je společná měna, ale státy, které nejsou v eurozóně, mohou přistupovat k těmto úpravám eh, v rámci změn eh, měnové parity. Tak tomu není u členských států eurozóny a to je velký požadavek, který se na ně klade. Pokud dojde k určité nehodě, pravda je, že my jsme vybudovali pakt růstu a stability, jako jakési spoluvlastnictví eura, ale nepočítali jsme s, tím, s touto nehodou, ke které došlo. A když se tato nehoda objeví, pak dopad na národní rozpočty je v takovém případě nesmírně silný protože se vytváří vlastně EFSF. Je nutné vybavit ESM um, e dostatečným kapitálem. Nejsou to ty státy, které jsou mimo eurozónu, které na tom participují. Jsou to především členské státy eurozóny. A rozpočtové dopady takové situace na národní rozpočet mohou být velmi velké. A to podle mého názoru ospravedlňuje specifické řízení v eurozóně. Samozřejmě všechny členské státy v EU e, jsou přeturčeny k tomu, že se připojí k eurozóně. Ale to, co je ve hře v rámci současné eurozóny, je takové, že bychom měli přijmout specifické řízení eurozóně. Nežím, nemůžeme se uspokojit jakýmsi demokratickým alibismem. Jistě je nutné, aby naše vlády, které byly tak schovývavé pod schovývavým eh, pohledem komise od roku 2000 až 2009, tak je nutné, aby parlamenty vyvolávaly tlak a také uplatňovaly kontrolu nad těmito vládami v rámci řízení eurozóny. Paní Mančeska Sečo, předsedkyně výboru pro sociální zabezpečení španělského parlamentu, máte slovo. Předsedkyně, Ráda bych eh, vám nejprve poděkovala za to, že jste zorganizovali toto meziparlamentní shromáždění mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a to spolu se zástupci komise a rady. Byla to velice eh, důležitá, užitečná eh, akce pro ex ante přípravu mm, na evropský semestr. Ráda bych vyzdvihla dvě úvahy, jednak rozpočtu Evropské unie. Jedná se o investiční rozpočet, strukturální fondy eh, a sociální fondy hrají velice důležitou roli pro rozpočtovou politiku. Eh, ráda bych ještě eh, řekla něco o tom, co řekl pan komisař a co řekl také pan komisař Rehn. Jednak jde o boj proti nezaměstnanosti mládeže. Rozpočet komisař pro rozpočet řekl, že je zapotřebí přemýšlet o tom, jak evropské fondy lépe použít pro účinnější boj proti nezaměstnanosti mládeže, protože ta je obzvláště vysoká. Máme tady hodně dlouhodobě nezaměstnaných. Ale ráda bych se také vrátila k těm k eurobondům a také k otázce dopravy a transevropských sítí, protože tyto transevropské sítě budou podporovány také eh, eh, eh, půjčkami, například jednotlivé koridory budou velice důležité pro zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti dopravy ve Španělsku. A teď se blížím k závěru. Myslím si, že rozpočtová konzolidace a daňová politika politika představují politiku dalšího růstu tak jak řekla předsedkyně Ekofinu, a tím je možné dosáhnout stability, ale potřebujeme také politiku zaměřenou na růst. Rozpočtová konzolidace, k tomu bych chtěla na tomto fóru položit otázku. V případě Španělska. Eh, tady jsme zjistili, eh, že čísla eh, deficitu, tedy 8,5, dělají 8,5% a ne 6%, jak jsme si nejprve domnívali když dřívější vláda dělala tyto propočty. Když zjistíme, že je to rozdíl výši 2,5%, tedy 6 na 8,5% a když se podíváme na mm, dopady 80 eh, miliard, eh, tak bych chtěla položit komisi otázku, jestli mm, by se nedalo mm, flexibilně utvářet tato kritéria, nebo jestli kritéria pro rozpočtovou konzolidaci eh, nejsou příliš rigidní, protože my máme závazek provést tuto rozpočtovou konzolidaci. Děkuji. Irlande, Nyní bude hovořit zástupce irského parlamentu a pak Gariga Berbego. Děkuji, paní předsedkyně. Hodně se mluví o nezbytnosti fiskální disciplíny a o dualitě fiskální disciplíny a růstových politik. A říká se, že fiskální disciplína je nezbytná, nikoli dostatečná. Já souhlasím eh, s touto charakterizací. A pro mě po dvou dnech jednání vychází, že existují dvě úrovně jasnosti, když hovoříme o demokratické odpovědnosti a o tom, že bychom tyto otázky měli předkládat našim voličům, což bychom měli udělat ať už referendem nebo normálním parlamentním procesem. Myslím, že bychom měli mít dostupné nástroje, abychom mohli mnohem jasněji mluvit o tom druhém aspektu, což jsou prorůstové politiky. Neustále o tom hovoříme v posledním dni. A svým způsobem, paní předsedkyně, pokud bychom položili otázku, jaké jsou ty prorůstové politiky, tak to vždy bude, odpověď bude záviset na osobě, které se ptáte. Protože skutečně by stálo za to získat určitou jasnou definici pokud hovoříme o nezbytných strukturálních reformách, jiní hovoří o tom, že by příslušné fondy měly získat eh, pákový efekt. Hovořili jsme také o strategii 2020, o tom hovořil pan komisař, ale mm, zmínil, že dostal dopis od 12 členských států, které se týkají mm, které se netýkají nezbytnosti růstu v rámci strategie 2020. Jaká je tedy politika růstu? Když se obrátím na irské voliče, ať už referendem nebo skrze parlament, a budou mít v ruce 11 stránkový fiskální pakt, tak to asi dokážu vysvětlit, ale měl bych mít něco také v té druhé ruce, pokud jde o prorůstovou politiku, jak komunikovat s voliči. Mnohem důrazněji o tom, co konkrétně máme na mysli. A, ne, a nemůžeme jenom říkat, když toto podpoříte, tak to další se přidá. Pan Garida Poledo a pan Joel du Parlement européen. Il n'a pas l'air d'être là, donc on va... Vypadá to, že je tady, tak bude hovořit pan Joel z dánského parlamentu. Thanks a lot, Madam Chair. Um... Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem kolegům za velmi plodnou diskuzi za poslední dva dny. Řada kolegů zdůraznila, a já jsem to řekl dnes ráno na panelové diskusi, e, že jako zástupci národních parlamentů tady máme dvojí roli. Máme závazek obhajovat máme závazek vysvětlovat, co se děje eh, v evropském prostoru, eh, jak co se týče fiskální konsolidace, tak co se týče vytváření dalších pracovních míst. Ale zároveň máme právo být do toho začleněni jako zástupci národních parlamentů, tedy začleněni do dialogu, který se koná. A proto je toto setkání tak důležité. Ale eh, myslím si, že jsme se ještě nedostali k cíli s naším setkáním. A toto je moje otázka na komisi. Několik řečníků Ehm, za poslední dva dny eh, zdůrazňovali eh, vytváření dalších pracovních míst jako naprosto klíčovou otázku pro to, abychom se dostali z krize. Myslím, že se na tom všichni shodneme. A ta pravá otázka je, jak interpretovat ehm, eh, věci, které jsou tady předkládány ve fiskálním paktu, ehm, a tak, aby to umožnilo vytváření politiky růstu a pracovních míst. Abych to řekl konkrétněji, máme tady takovou studii ročního růstu a také doporučení. A myslím si, že si musíme být naprosto jisti tím, že budou zástupci národních parlamentů do této diskuze začleněni a že si ji jakoby sebou odnesou domů a předloží národním parlamentům. Já jsem členem vládní strany a jsem optimista v tom, že komise povede diskuzi s kompetentními ministry, ale co se týče demokracie, tak si myslím, že v celé řadě musím, zemí musíme ještě tuto diskuzi prohloubit. A víme, že to neplatí stejnou měru pro všechny, ale my potřebujeme společné principy a proto bych se chtěl zeptat komise, jak vypadá strategie. Jak eh, budete chtít toto vysvětlit eh, členům národních parlamentů? Eh, tento týden jsme měli rozsáhlou diskuzi o Evropě a několikrát jsem byl tázán, kdo má správné propočty. Je to vláda nebo je to komise? A pokud to nebude stejné, identické, tak budeme mít problém. Myslím si, že bychom měli učinit správný krok ve správném směru. Děkuji, kolegové. A nyní bude hovořit dvě minuty pan Aleksandr Cerkas. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři René, mám několik otázek, které bych vám chtěl položit. Proč naši občané a naši národní poslanci, když hovoří o rozpočtové konsolidaci, neslyší nic o eh, stanoveném základu. Tady hovoříme jenom o výdajích a nehovoříme o příjmech. Když se hovoří o příjmech, tak se hovoří o DPH. A občané skutečně toho mají již dost. Eh, vzhledem k tomu, že se stále z Bruselu ozývá, je nutné zastavit výdaje. Možná by se měl rozpočet konsolidovat jiným způsobem. Pane Ren, je nutné se podívat na ty země, které skutečně mají potíže s konsolidací. Mohl byste nám vysvětlit, eh, jak vypadá tento problém. Nejde jenom o to, aby se snižovaly výdaje, ale jde také o to, aby se vytvářelo bohatství. Pane Andor, já vám jsem vděčný za to, že se snažíte zasadit zaměstnanost do centra našeho zájmu, že se snažíte dělat něco pro země, které přijali ozdravný makroekonomický program. Ale jak řekla naše španělská kolegyně, zemi jako je moje, musíme přestat pouze mluvit o budoucnosti mladých. Musíme se snažit podívat se na to, co se může konkrétně činit a jaký skutečně eh, pracovní eh, nástroje by se mohly mm, nasadit. Jedná se o kvalitní pracovní smlouvy. Jde nejenom o zaměstnanost, ale jde také o kvalitní zaměstnanost. Musíme mluvit o budoucnosti těchto mladých lidí. Tito mladí lidé si musí budovat eh, svůj život. Nestačí pouze něco, co by zlepšovalo statistické výsledky. Jedná se o zásadní problém, který je velmi důležitý pro naši společnost. A pane komisaři Andore, je nutné, abyste stále zdůrazňoval, že potřebujeme kvalitní zaměstnanost pro mladé lidi. Nemáme dostatek času, takže nemohu dát slovo všem, kteří o to zažádali. Ehm, bude tady hovořit eh, paní ministrině a bude reagovat na otázky. Uh, Děkuji mnohokrát, zazněla celá řada otázek. A všechny se týkají rovnováhy mezi růstem a konsolidací. Jak zařídit, aby to správně fungovalo? Protože na první pohled, pokud nebudeme nic vydávat, tak jak se dostaví růst? A je důležité v této diskusi, aby nedošlo k takové vlastně vrozené souvislosti mezi výdaji a růstem. Protože kdyby to tak fungovalo, tak by to bylo velmi jednoduché. Je, je, je důležité jasně odpo, odpovědět na to, co zde zaznělo. Pokud v jedné ruce máte fiskální kompakt, co je v té druhé ruce? A Jedna věc, která je zde obtížná, je samozřejmě, jsou, jsou evropské faktory, které podporují růst. Když se podíváte na tu velkou pračku, kterou představuje evropský rozpočet, tedy jedno vydané euro v oblasti výzkumu, vzdělání a to, jakým způsobem se to euro rozhojní, tak to je věc, která je velmi obtížná musíme pracovat efektivně, bez byrokracie, rychle. Je to obrovský politický úkol. Evropské patenty, digitalizace, služby. Ale pokud s tím budeme schopni pracovat, tak se skutečně něco odehraje. A u jednotného trhu se to stalo v minulosti. Vznikla, vznikly miliony pracovních míst. A pokud budeme schopni ujít tyto jednotlivé kroky. Třetí věc v Evropě nebude růstu bez toho, že jednotlivé členské státy schválí reformy. OECD poskytla velmi zajímavý průzkum, jak strukturální reformy ovlivňují skutečnost krátkodobě a zjistili jednu věc, která je velmi zajímavá. Nemusí nastat žádné krátkodobé Eh, škody u reform, které mají fungovat eh, střednědobě a dlouhodobě. A nezaměstnanost mládeže, o tom mluví všichni a ve Strasburku před několika týdny se o tom také mluvilo. Jednali jsme o makroekonomických nerovnováhách se sociálními partnery. A je důležité naslouchat komisi. Relevantní rada schválila pro hlavy států velmi důrazná doporučení. A to bude skutečně zařazeno na program. A i v tomto směru některé věci budou obtížné, protože dát přístup mladým k trhu práce je klíčová věc. Ať už, je, ať už jde o odborné školství, o přípravu, tedy dát jim možnost, aby ostartovali správně. A důrazem dneška je, že konsolidace by neměla zůstat v pozadí, protože bez konsolidace nezískáme důvěru, kterou potřebujeme pro to, abychom měli jistotu, že političtí představitelé dělají správné věci a dokáží investovat pro budoucnost. Zde věcí finanční, souvisí s finančním sektorem, ale velmi podceňujeme potřebu zdravého, fungujícího, dobře regulovaného finančního sektoru, abychom byli schopni získat nízké, nízké úroky u půjček a příslušné investice, protože bez malých a středních podniků eh, nebude existovat růst založený na pracovních místech v Evropě. Takže v zásadě si odnáším to, že je tu značný důraz na to spojenectví, které spočívá v odvedení tvrdé práce a které bude znamenat i politické kompromisy ze strany Rady, ze strany Komise, ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů, tak, abychom zajistili, že ty faktory podporující růst budou schopny fungovat. Děkuji, paní ministrině. Pan komisář. Uh, Děkuji, paní předsedající Nejprve k otázce položené španělským členem parlamentu, členkou parlamentu paní snchez Camacho. A sice šlo o fiskální cíle Španělska. Toto je určitě jeden z klíčů v evropské ekonomice a fiskální politice v Evropě v současné době. A určitě e, se to týká Španělska a její ekonomické politiky a fiskální udržitelného vývoje a dalšího ekonomického růstu. Za prvé, potřebujeme e, informace mm, e, a z čísla za rok 2011 a za druhé potřebujeme plnohodnotné informace o návrhu rozpočtu a plánovaných konkrétních opatřeních fiskální konsolidace na tento rok 2012, protože tady mluvíme o rozpočtu na tento rok. A až budeme mít tyto informace, tak věřím a věřím, že je budeme mít v příštích týdnech v průběhu března. Pak bude nutné abychom posoudili, jestli Španělsko eh, dělá účinná opatření pro to, aby zajistilo strukturální um, udržitelný vývoj veřejných výdajů ve Španělsku. pak stability a růstu mm, není něčím přihlouplým, je to něco, co se zaměřuje na strukturální eh, udržitelný vývoj výdajů a proto se na toto soustředujeme v našem posouzení. Tady bych eh, rád ehm, odkázal, odkázal tomu, eh, co bylo řečeno před týdnem v úterý na eh, radě Ekofinu, kde bylo jednomyslně rozhodnuto a do toho byla začleněna také španělská vláda. Ehm, Rada Ekofinu znovu potvrdila, že všechny členské státy by měly i nadále ehm, respektovat své závazky podle pravidel, tak aby pak stability a růstu mohl ehm, být automatickým stabilizačním faktorem Eh, na této cestě eh, fiskálního strukturálního posouzení a zároveň by měla být zajištěna dlouhodobý trvalý, trvalý eh, udržitelný vývoj financí. Toto je základ, toto je vlastně mm, takové jádro posouzení komise mm, týkající se efektivních kroků ve Španělsku a k této otázce se budeme moci vrátit, až budeme mít více informací o věcech, které se týkají mm, fiskálních kroků posledního roku a až to pak budeme moci vstáhnout plánu na tento rok. Za druhé, to byla otázka eh, položená eh, irským eh, zástupcem panem Daly. Sice šlo o roli Evropské unie a Evropské centrální banky. Pokud jsem správně pochopil, tak šlo o rozhodnutí v bankovním sektoru eh, v Irsku a eh, systém, celý systém eh, finanční v Irsku. Já si myslím, že Evropská centrální banka by měla mluvit sama za sebe. Já respektuji nezávislost této bankovní instituce. Máme tady jistou dělbu práce, úkolů a myslím si, že je velice důležité, nebo je to důležité pro úspěch mm, eh, celého programu mm, irské eh, vlády je důležitý restrukturační plán mm, bankovního sektoru a ten by měl být součástí takového programu. Všichni víme, že v Irsku to nebyla jen fiskální krize, byla to i krize bankovní, která se pak zvrátila eh, v krizi fiskální a proto se musíme vrátit ke kořenům a vlastním příčinám a zajistit, aby restrukturace a rekapitalizace irského bankovního systému byla provedena řádným způsobem. A proto je to 35 miliard eur, e, to byla maximální rezerva v rámci scénáře. A poslední čísla, která jsem viděl, jsou pod hranici tohoto základního scénáře. To bylo zapotřebí pro eh, rekapitalizaci veškerého irského bankovního sektoru a důležité to bylo pro paralelní restrukturaci tohoto sektoru. Bylo to také důležité pro to, aby byla znovu v obnovena důvěra. Je velmi křehká, ale začíná se objevovat a toto bude klíčové pro obnovu irské ekonomiky jako takové, protože k tomu potřebujeme také bankovní systém, aby se celý ekonomický systém zotavil. Paní Kokoma Kotra z Kypru se ptala na řecký program. Plně souhlasím s tím, že se musíme soustředit jak na fiskální konsolidaci, tak na posílení růstu a zaměstnanosti. Ale musíme si uvědomit, že eh, model řecké ekonomiky v posledním desetiletí eh, nebyl zcela udržitelný. Eh, bylo to žilo se, tam se lidé žili své prostředky a bylo 15%, 15% HDP, to znamená, fiskální konsolidace se musí stát součástí eh, celého balíčku, ale máte pravdu, že se teď daleko více eh, koncentrujeme na posílení růstu a proto komise mm, se snaží mm, poskytnout technickou podporu spolu s vysláním expertů ze členských států, eh, tak, abychom Řecku pomohli při obnově celého správního systému ekonomiky. A mm, k tomu patří tak důležité oblasti jako boj proti proti daňovým únikům a ehm, jde o vytvoření ehm, daňového systému, který bude účinný a e, férový, protože, jak víme, e, tak ehm, daňové úniky byly dosti e, běžným jevem. Do toho se musíme pustit a to musí být součástí celkového balíčku. Byla tady řada otázek, na které teď nemohu už odpovědět, ale chtěl jsem pouze říct něco k otázce irského, dánského kolegy. Nová, nový fiskální, fiskální smlouva je důležitá jako taková, ale zároveň na to nahlížím jako na velký politický eh, závazek eh, národních eh, vlád a národních parlamentů tak aby byla zajištěna prozíravost fiskální a ekonomická udržitelnost. A navíc jde o konkrétní implementaci a to všechno bude jistě zajištěno posílením ekonomické zprávy a implementace Sixpacku. Děkuji. Pane komisaři Andore, mm, máte opravdu velmi málo eh, minut předtím, než tlumočníci odejdou, takže máte závěrečné slovo. Eh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci se vyjádřit stručně k otázkám růstu nezaměstnanosti a Španělska je to nejkritičtěji zasažená země v mém portfoliu. V ostatních zemích je situace vážná, ale v této zemi sociální otázky a nezaměstnanost, tam jsou ty statistické údaje a výzvy nejpalčivější. Nejdříve zmíním stručně otázku růstu, protože i změšku je největší důraz na tuto otázku. Je velmi důležité vidět a diferencovat krátkodobé a dlouhodobé výzvy ekonomického růstu. Krátkodobě jde o revitalizaci ekonomiky, znovu nastartovat tedy stroj, oživit monetární politiku a schopnost finančního sektoru hrát svou úlohu. A pokud dochází k těmto mechanismům v Evropě, tak je také důležité vymezit problematické případy a neumožnit fenomén šíření těchto jevů, které potom zasahují celou evropskou ekonomiku. Takže to jsou ty krátkodobé výzvy a jde o to neumožnit obětování dlouhodobého růstového potenciálu a lidské zdroje, které jsou tak důležité pro dlouhodobý ekonomický růst, když se pouštíme do krátkodobé stabilizace. Současně, když pracujeme na generaci udržitelného růstu, tak musíme také investovat do lidských zdrojů a ne dovolit vysokou míru nezaměstnanosti, která by pokračovala a která by se měnila ve strukturální nezaměstnanost, protože to skutečně podrývá schopnost pracovní síly a vytváří to takzvanou ztracenou generaci, zejména pokud je o mládež a celá evropská společnost a ekonomika potom trpí. Proto strategie Evropa 2020 je tak důležitá, i když některé dokumenty explicitně nezmiňují tuto otázku, tak v konkrétnostech jsou v úzké souvislosti s programy, které nazýváme strategií Evropa 2020. Další důležitá věc v této věci, na kterou neodpovíme odděleně v národním kontextu, ale globálně úrovni EU. Musíme prohloubit vnitřní trh. To je jedna z klíčových iniciativ a to přispěje také k obnovení růstu. A ve stejném kontextu musíme zlepšit fungování strukturálních fondů jako nástrojů investic. A proto návrh MMF je tak důležitý, protože má vytvořit úzkou vazbu na finanční nástroje pro investice, protože bez takových nástrojů na úrovni EU by skutečně mohl nastat rozpor mezi ekonomickým řízením a schopností řešit nezaměstnanost a další výzvy v některých členských státech. Španělsko, jak už jsem řekl, je skutečně zemí, kde je situace nejkritičtější, kde je nejvyšší nezaměstnanost přes 20 A pokud se dokážeme zopět otázku Španělska, tak můžeme reagovat na všechny obtížné situace v Evropě. A jde o to, že bychom neměli jenom zdůrazňovat jeden důvod vysoké nezaměstnanosti a jeden nástroj pro jeho řešení, ale musíme využívat řadu nástrojů. Reforma trhu práce musí být součástí programu, ale vedle toho je třeba říci, že to nestačí. Je třeba také rozvíjet systémy vzdělávání a výcviku, celoživotní vzdělávání a jeho kapacity a umožnit flexibilnější přizpůsobování pracovní síly. A je třeba také vidět, že recese španělské ekonomiky souvisí s vývojem struktury ekonomiky, tedy průmyslová politika by měla sehrávat významnější úlohu při generaci udržitelných pracovních míst a kvalitních pracovních míst, jak to požadoval pan Serkas. Španělsko může lépe využívat možnosti rozvoje sociální ekonomiky. Byl jsem v této zemi a tam je skutečně vidět, jak sociální ekonomika dokáže rozvíjet. Například v Baskicku je nezaměstnanost poloviční. A uvnitř tedy tyto postupy by měly být šířeji sdíleny. neformální aktivity by se měly dostat do řádné ekonomiky. I to by přispělo ke složení mozaiky, což je velmi obtížné. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji všem. Dostáváme se k závěru našeho jednání. Eh, horko těžko jsme vlastně začali tuto diskuzi a musíme se již eh, zájemně opustit. Evropská rada přijme hlavní směry, které zadefinují ehm, otázku národních rozpočtů. Myslím si, že bylo důležité mít tuto výměnu názorů. Po dobu sedmi let Ekon Evropského parlamentu organizuje tyto výměny názorů ehm, se svými partnery z národní parlamentu a dnes poprvé v rámci evropského semestru a v rámci smlouvy, která nás vyzývá k tomu, abychom organizovali rozpočtové konference, jsme podnítili tento proces. Měli jsme tady mnoho vystoupení, měli jsme tady předsedy eh, tří výborů, měli jsme tady také předsedkyni ECOFINu, měli jsme tady mnoho komisařů. Myslím si, že vaše mobilizace umožní dodat evropské dimenzi ten charakter diskuze, který máme mít, pokud hovoříme o evropské eh, demokracii, umožní nám to novou dynamiku. Sejdeme se jistě v budoucnosti, zohledníme všechny návrhy, všechny připomínky, možná bychom si měli zadefinovat malé pracovní skupiny, tak abychom pracovali ještě efektivněji a abychom dodali života parlamentní dimenzi v rámci rozhodování ohledně ekonomické politiky, protože nic nemůže být úspěšné, pokud se to odehrává za zavřenými dveřmi a pokud tady není spolupráce s členy parlamentu a se sociálními partnery, tak jak to uvedla paní ministrině. Přeji vám šťastnou cestu zpět a sejdeme se příští rok. Děkuji vám všem kteří jste mohli zůstat až do závěru našeho jednání. Děkuji našim třem řečníkům za jejich kvalitní vystoupení a samozřejmě děkuji také tlumočníkům, kteří tlumočili